Drazí kolegové, navrhuji, abychom se pustili do práce. Nejprve bych vás požádala, abyste mě omluvili za to, že odložím na 16, že jsem odložil na 16.30 začátek naší schůze, která obvykle začíná v 15 hodin, ale probíhala miniplenárka, což nám umožnilo vyslechnout si s krátkým skluzem 14 dnů Eh, nejnovější informace o tom důležitém evropském summitu, který proběhl před časem. Eh, rád bych eh, také pozdravil všechny, kdo nás případně sledují po internetu. Jistě jste se seznámili s návrhem pořadu jednání. Pokud k tomu nejsou žádné připomínky, žádné náminky, námitky, navrhuji, abychom jej přijali s několika změnami, nikoli obsahovými, ale pokud je o pořádek jednotlivých bodů, Navrhuji, abychom se dnes zabývali body 1, 2, 3, 4, 8, 9, potom bod 13, potom bod 10, 11, 12 a 5 v přítomnosti pana komisaře Levandovského, kterého jsme pozvali a který dorazí v 18 hodin a se trvá do 19 hodin. Dále bod 6, který souvisí s bodem 5. A zítra potom proběhne schůze koordinátorů v 9.15, od 9.15 do 10 a běžná schůze potom začne až v 10 hodin. V 10 začneme hlasováním. Proběhne hlasování a potom probereme bod 7 Inge Gressle a pana vatěryho, což se týká stavu úvah a diskusí a začátku vyjednávání o službě pro vnější činnost Evropské unie. A poté potom bod 19, což je zpráva Helge Tripelové o návrhu rozpočtu Evropského parlamentu pro rok 2011 tedy následné informace po dohodovací schůzce s předsednictvem parlamentu před pár dny. Pokud k tomu někdo nemá připomínky, považuji tento pořad ne za schválený. Nyní sdělení předsedy. Máme k dispozici všechny úřední jazyky Unie. V každém případě ty jazyky, které máte uvedeny v Kobu News, v našem e, biletinu. Rád bych mezi námi přivítal nového člena, pana Jana, Jana Kozlovského. Eh, je zde přítomen pan Kozlovský? Vítejte. Pan Kozlovský předtím, než se stal europoslancem, zastával funkci, která ve francouzštině zní eh, maršálek Pomořanska. Takže, pane maršálku, jsme podstěně vaší přítomnosti. Ehm, pan kolega nahra, nahrazuje Janoše Levandovského, což je samozřejmě obtížné, ale v každém případě vám věříme a vítejte mezi námi. V Kobu News jste pravděpodobně také zaznamenali, že komise 17. března přijela návrh na změnu nařízení týkajícího se financování doprovodných opatření pro oblast banánů. Prosím, přeštěte se, tento pitoreskní odstavec a konzumujte přitom banány. Jak uvidíte, tato doprovodná opatření nás budou, nás eh, vyjdou dosti draho, ale k tomu my se vyjadřovat nemáme. Dále rád bych vás tak upozornil, že eh, jsem měl výměnu korespondenční s paní Eštnovou, pokud je o účast našeho rozpočtového výboru na činnosti mezinárodního společenství a pomoc Haiti po té nešťastné přírodní katastrofě, která tuto zemi zastáhla. A zeměna jsem se také účastnil schůzky v New Yorku, byla to konference dárců 31. března. Evropský parlament tam byl zastoupen, ovšem, tady já jsem tam nebyl, byl tam zastoupen Evropský parlament, ale nikoli rozpočtový výbor. A vždy říkáme, že jsme zcela k dispozici pro to, aby byla poskytnuta rychlá, efektivní pomoc v naléhavých případech, jako byl tento případ přírodní katastrofy. Ovšem vzhledem k tomu, jakou roli sehrává Evropský parlament jakožto rozpočtový orgán a zejména nyní na základě Lisabonské smlouvy, bychom byli rádi zapojeni do počátečních fází podobných iniciativ, které jsou podnikány na pomoc zemím či regionům zasaženým eh, tímto typem eh, přírodních neštěstí. Eh, naše, náš výbor ani výbor pro společnou kontrolu tentokrát nebyly zahrnuty do celého procesu čili jde o určitou dysfunkce. Já jsem než zaslal dopis panu předsedovi Buskovi eh, se žádostí, abychom se příště lépe zorganizovali a eh, doprovázeli paní Eštnovou v podobných případech. Pokud je bod 3, schválení zápisu eh, z předchozí schůze konané dne 4. března 2010. Není-li námitek, považujeme tento zápis za schválený. A nyní navrhuji abychom přistoupili k projednání bodu 4. Tedy eh, přípravné práce na rozpočet pro 2011, eh, oddíl komise. Dám slovo naší zpravodajce Sidonii, aby nás seznámila s výsledky trialogu z 25. března Proběhlo to tedy spolu s Evropskou komisí a se španělským předsednictvím. A Sidonia nám zároveň představí svůj pracovní dokument věnovaný politice soudržnosti. Prosím, Sidonie, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Co se týče trialogu, tak to mohu shrnout v několika slovech. V tuto chvíli setkání tří institucí Komise, Rady a Evropského parlamentu. Je takový eh, politický rituál, vypadá to jako rituál nějakého kmene, kdy každý kmen se snaží předložit eh, své zbraně a v podstatě to vypadá, jako kdyby se připravovali na nějaký souboj. A tam to končí. Každý chce udělat skutečný dojem, ale v tuto chvíli se nám nedaří postoupit nějak kupředu. A každý rok se eh, vždy konal takovýto rituál, takže v tuto chvíli čekáme na to, zda naši přátelé nebo nepřátelé, záleží na to, jak se na to díváte, nás berou vážně. A to uvidíme 28 dubna, kdy bude předložen další dokument. Nyní vážně. Parlament naplnil své očekávání, rada odpověděla, že nemůže zafinancovat naše očekávání. Evropská komise prohlásila, že se pokusí harmonizovat oba postoje. Velice to zjednodušuji, ale v podstatě to je jediné, co v tuto chvíli k tomu mohu říct. Nyní bych se ráda vyjádřila k mému pracovnímu dokumentu, který se týká politiky soudržnosti. Obdrželi jste jej a bohužel je v tuto chvíli k dispozici v materiálech pouze v angličtině, ale od této chvíle budeme muset pracovat tak rychle, že v podstatě nebudeme mít ani čas, abychom čekali na dodání jednotlivých překladů. Je mi to velice líto, ale potřebujeme čas na přípravu překladu a v tuto chvíli nemáme dostatek času. Náš výbor pro rozpočet nemá dostatek času, aby tak eh, učinil. V tomto dokumentu vycházím z dokumentů, které byly odhlasovány komisí, také vycházím z práce monitorovací skupiny zde působil Laslo Šurian. Tam zazněly určité otázky směrem na radu, ty byly také zapovězeny a hovořím teď nyní o monitorovací skupině, která se zabývá politikou o soudržnosti. Čili tento dokument také schrnuji stručně ve svém pracovním dokumentu, který máte před sebou. Asi nejdůležitější závěr, který vyplývá z dokumentů, které máme nyní k dispozici, je ten, že v rozpočtu pro rok 2011, možná i v rozpočtu pro rok 2010, možná budeme čelit tomu, že budeme muset mít další platby. Proč? Protože v předešlých letech politika soudržnosti byla implementovaná na nižší úrovni, než bylo předpokládáno, čili možná došlo k akumulaci určitých pladeb. Můžeme se pokusit a uvidíme, jaké potřeby nám předloží komise. V tuto chvíli ovšem poukazujeme na toto možné nebezpečí a z tohoto důvodu bychom měli mít takový záložní plán, abychom měli jistotu, že veškeré platby budou uhrazeny, že budou naplněny veškeré potřeby. Další věc, měli bychom se snažit zjednodušit určitá opatření, která se týkají implementace politiky soudržnosti. Často jsou tady vynakládány eh, určité problémy eh, v případě členských států, určitá omezení, čili musíme mít takzvaný zjednodušený postup, který usnadní tento problém. Pracovní dokument zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat s členskými státy, které mají eh, problémy s implementací politiky soudržnosti, abychom zlepšili situaci. Je také důležité, abychom eh, upozornili na nezbytnost kriticky se podívat na to, zda se nám skutečně daří naplňovat cíle, které jsme se stanovili. To znamená, zda implementujeme náležitě cíle politiky soudržnosti. Ale to musí probíhat v dialogu s členskými státy. Musíme také naplňovat eh, povinnost eh, dobré rozpočtové kázně a disciplíny. Možná naneseme ještě další otázky v rámci diskuse, které jsou uvedeny v tomto pracovním dokumentu. Děkuji, Sedonie. Ano, ta schůzka pod názvem Trialog byla mimořádně formální a nic nového jsme se tam příliš nedozvěděli ani o návrhu Evropské komise, ani pokud je o rozpoložení v radě rozpoložení v radě v rozpočtových otázkách zůstává stejné jako vždy. Ve světě a v Evropě se nic nestalo od minulého roku. Cílem číslo jedna je nemít větší výdaje. Je zjevné, že naše postupy a náš systém takzvaného pragmatického kalendáře či harmonogramu je třeba přizpůsobit, tak abychom zohlednili to, že s Lisabonskou smlouvou už bychom možná neměli marně čas takovými to schůzkami, na kterých se nic nového nikdo nedozví. Pokud o tato dvě témata, o kterých se zmiňovala naše zpravodajka, chce k tomu někdo něco říci? Pan Láslo Surian, její předchůdce v roli zpravodaje, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že tento dokument, který nám představila zpravodajka, velice dobře vystihuje stávající situaci. Zároveň nás také upozorňuje na reálné riziko, reálné nebezpečí, Myslím si, že první chyby se dopustily členské země, a to ne nyní, ale v době, kdy otáleli s tím, aby přijali meziinstitucionální dohodu a víceletý finanční či rozpočtový rámec, protože jsme museli zároveň zavádět, spouštět rozvojové programy, A tím, že se e, vlastně legislativa regulace spozděla v roce 2007 a 2008, e, prakticky nebylo možné pokročit v oblasti programu soudržnosti. To byla chyba ze strany členských zemí, ale teď už s tím nic neuděláme. E, leda se můžeme snažit a komise a parlament se o to již snaží Můžeme se snažit zjednodušit pravidla. Ovšem, ocitáme se v určité rizikové zóně. Spravodajka konec konců upozornila na tyto faktory, tyto prvky, abych to rád potvrdil. V celém rozpočtu Evropské unie jsou samozřejmě eh, prostředky v oblasti závazku, to znamená o prostředky, eh, které budou muset být vynaloženy za dva, za tři roky. Ovšem, jak to bude možné, pokud eh, členské země chtějí mít platby v minimálním objemu, v co možná minimální výši. Tady narážíme na rozpor, který nevyřešíme s těmi čísly, která máme na stole, protože členské země již uzavřely smlouvy na kreditní úvěrové linky a tento objem je cirka trojnásobně vyšší než rozpočet. Je třeba to nějak uřídit. Opravdu nevím, jak můžeme říci, že skutečně selhaly členské země, protože eh, tam došlo k tomu časovému skluzu. Ovšem teď musíme hledat řešení, to je naší povinností. Já momentálně nevidím žádné jiné řešení než střednědobý přeskum. To znamená, ten přeskum musí být reálný, ne pouze v oblasti planých slov. Děkuji. Děkuji. A není pan Kodzolino. Anch'io condivido eh, i punti salienti della relazione. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem stejného názoru, co se týče politiky soudržnosti. Rád bych zde zdůraznil několik aspektů, o kterých si myslím, eh, že bychom u nich my jako parlament se měli na celý problém ještě jednou podívat a navrhnout nová řešení. Tak první bod, první rizikový bod souvisí eh, s platbami do roku 2011. To je riziko, které můžeme předvídat. Myslím si, že je velmi komplikované to období, které bude následovat po roce 2011, tedy 2012-2013. Tam budeme mít k dispozici ještě menší prostředky na výdaje, které jsme naplánovali na roky 2012 až 2013. Takže se musíme zamyslet nad tím, jak může rozpočtová politika čelit těmto rizikům souvisejícím s rozpočtem. Eh, druhé téma, které chci zmínit, jsou náklady kontroly nebo náklady na kontrolu. V roce 2006 a 2007 jsme uskutečnili dobrou volbu, která se týkala těch společných fondů. Ale to rozhodnutí, tato volba, před nás postavila dva problémy, které jsou zcela evidentní. A nesou, zahrnují samozřejmě i ostatní politiky. Tak jde za prvé o lhůty. Podařilo se nám tuto politiku kontroly nechat naběhnout s velkým spožděním. V roce 2009 tomu bylo poprvé, kdy proběhla všeobecná prověrka, všeobecný audit. Ale ukázalo nám to náklady této kontroly. A ukazuje to na problémy při zprávě fondu společenství. A myslím si, že musíme provádět kontrolu včas, abychom věděli, co se s financemi děje. No další kritický bod, který chci zmínit a který z části zmínila už i zpravodajka, jsem stejného názoru. Spožděné platby, ke kterým došlo hlavně v letech, ve kterých panovala krize, to je dvojsečný problém, protože zpravodajka hovořila o tom, že je velmi nutné provádět kontroly i při zálohových platbách. Zálohy byly možností, jak podpořit politiku soudržnosti a regionální politiku eh, v době krize. Například v Itálii eh, politika soudržnosti v, roce, v posledním roce a půl byla důležitá, obzvláště proto, aby se zmírnily dopady, obzvláště sociální dopady krize. Pokud se tedy budeme věnovat těmto kritickým tématům, tedy politika kontroly, například, eh, pravděpodobně zablokujeme celou řadu zálohových pladeb. A z toho důvodu bychom se měli nad celým aspektem kontroly ještě jednou zamyslet. Ale ať už tomu bude, jak tomu bude, eh, ten text, který máme před sebou, ta zpráva je dobrým východiskem a samozřejmě se musíme udávat tím směrem, který udává. Děkuji, drahý kolego. Další kolegyně ze Španělska. Señor presidente, eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, nejdříve bych rád řekl, že před sebou máme kompletní úplný dokument. V tomto textu jsou zmiňovány uh, problémy, se kterými jsme se potýkali v minulých letech. Jedna věc mě ale překvapuje, anebo dělá mi starosti, nebo nejdříve mě překvapuje a potom mi dělá starosti. Je to čtvrtá programová perioda pro strukturální fondy. V této oblasti už jsme na tom byli hůře. E, Tímto tématem jsme se zabývali už čtyřikrát a vlastně by to teď mělo být mnohem lepší. A já si kladu otázku, je to špatnou zprávou anebo špatnou implementací, špatným prováděním strukturálních fondů? A nařízení, které bylo schváleno v roce 2006, jak to s ním vypadá? Možná, že bychom ho měli prověřit eh, poněkud vážněji a důkladněji. Musíme si uvědomit, že situace vedla k tomu, že strukturální fondy nebyly eh, vynakládány lépe než dříve. Možná, že bychom měli zjednodušit celý proces. Samozřejmě jsem proto, aby bylo kontrolováno vydávání eh, veřejných prostředků, ale kontrola kontroly a její následná kontrola je příliš komplikovaná a tím bychom potom nedosáhli našich cílů. Poslední bod se týká odstavce 39. Eh, v něm se navrhuje eh, zavést další kontroly, a sice kontroly zálohových pladeb. Nevím, jestli by to znamenalo nějakou přidanou hodnotu, pokud bychom přidali ještě nějakou další kontrolu. Jestli k té kontrole dojde předem, anebo potom, zkrátka nevím, eh, jestli by tato kontrola měla smysl. A celé se to potom týká celkové části. A co se týče částky? A co se týče posledního odstav, poslední části odstavce 39, tam se hovoří o hodnocení a o paktu soudržnosti. E, když hovoříme o tom, že musíme zhodnotit dosahování cílů, hovoříme o zcela konkrétních programech a projektech. Zde nesmíme dopustit žádné mílky a nedorozumění, aby se potom nakonec jednalo o něco jiného. Děkuji. Děkuji. A já bych rád odpověděl na velmi relevantní otázku, kterou jste mi před chvilkou položila, která se týká všech členů našeho výboru. Řeknu to ještě znovu zítra dopoledne na závěr schůze, ale upřesním to již teď. Naše příští schůze proběhne 27. až 28. dubna, ale 27. dubna začneme již dopoledne, protože pan komisař Levandovský nám dal souhlas s tím, že nám přijde odprezentovat návrh rozpočtu ještě předtím, než je bude prezentovat tisku. Abychom tady byli informováni dříve než média. A to tedy proběhne od 9 do 12.30 27. dubna. A pak budeme mít další půl den 28. Děkuji. Pan Vogen žádal o slovo. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že jakákoliv diskuse, která se týká politiky soudržnosti, je velice důležitá. A říkám to a přitom mám na mysli politiku soudržnosti v budoucnosti, Vím, že letos na podzim budeme mít pátou zprávu o politice soudržnosti. V tomto výboru i v Kokobu jsme se často bavili o důležitosti zjednodušených postupů, ale myslím si, že se to snadno řekne, ale hůř dělá. Nejsem si jist také, jakých výsledků z toho dosáhneme. Další důležitý bod je otázka nízké úrovně pladeb. Já si myslím, že jeden z problémů je ten, že projekty, které byly schváleny, nejsou vždy zafinancovány. To znamená, že i když projekt byl schválen, tak není zafinancován. Bylo by dobré mít analýzu, podívat se na to, proč tyto platby neplynou. Zda je to problém sponzorů, států, regionů, anebo komise. Jsou tady pravidla státní pomoci. Já si myslím, že se můžeme podívat na všechny tyto oblasti předtím, než někoho obviníme. Bylo by dobré mít celkovou analýzu, udělali bychom si představu, jak v budoucnosti zlepšit platby, hlavně aby tyto platby plynuly včas. Merci, mes chers collègues. Děkuji vám, kolegové. A pro pana generálního ředitele, eh, pokud si přejete eh, upřesnit některé věci nebo poskytnout stanovisko komise k tomuto tématu, které k soudržnosti eh, budete mít možnost. Eh, je zjevné, že v roce 2009 eh, a v roce 2010 v tom pokračujeme. Rok 2009 byl dosti mimořádný, protože jsme se pokusili přizpůsobit finance společenství nutnosti podpořit hospodářství v době, kdy krize dosáhla vrcholu. Jednak jsme se o to pokusili tím, že jsme dodali 5 miliard eur ehm, do, rozprostřeli jsme to do dvou tedy rozpočtových roků, o 5 miliard eur navíc. To je tedy příspěvek společenství k plánu obnovy evropského hospodářství. A na druhé straně jsme urychlili výdaje v těch oblastech, kde to bylo možné. Je zjevné, že s ohledem na objem strukturálních fondů a fondů soudržnosti, urychlení o několik týdnů u výdajů z fondu soudržnosti má hospodářský efekt větší než těch 5 miliard eur rozložených do dvou let. To znamená, že šlo o velice důležitý faktor. Zároveň, jak o tom hovořila už Sedonie a další řečníci, to není důvod, abychom dělali úplně cokoliv. Abychom zapomněli na určitá pravidla správného řízení a obezřetnosti. Čili je třeba hledat v tom, že je určitou vyváženost. Pane generální řediteli, eh, chcete nám objasnit některé věci v této důležité diskusi? Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pokusím se být stručný. Nejprve bych rád řekl, že obecně za to se domníváme, že eh, dokument, který vypracovala zpravodajka, je dokument naprosto korektní. Komise eh, se v tom v mnoha ohledech úplně, eh, se s tím úplně může stotožnit. Nicméně několik drobných oprav a také odpověď na otázky, které zazněly, Nejprve pokud jde o platby, prostředky na platby na rok 2011, potom 12 a 13. Pro rok 2011 vy jste hovořil o přijetí návrhu rozpočtu v komisi koncem dubna. Tato otázka tedy bude řešena. Je zjevné, že v rozpočtu pro rok 2011, návrhu rozpočtu, jsou, dochází k výraznému navýšení prostředků na platby což je třeba zapracovat do našeho dokumentu. Pokud o leta 2012 a 2013, je pravda, že s velkou pravděpodobností tady bude napětí eh, v oblasti prostředků na platby, protože kvůli tomu, jak funguje mechanika celého systému, budeme zavázáni k dosti značnému objemu pladeb. Uvidíme, zda vzniknou nějaké konkrétní potřeby posílit rozpočet. V tuto chvíli je eh, naše hodnocení situace takové, že ta situace by měla být uředitelná. Ale ještě trochu brzy na to, abychom eh, mohli mít dostatečně přesná čísla. Pokud je o rok 2009, chtěl bych říci, vy jste to sám připomněl, eh, byl to rok přechodu, také rok, eh, v jehož průběhu jsme zavedli eh, systém management and control systém, tedy řídící a kontrolní systém, to si vyžádalo určitý čas, ale nyní už všechny členské země splňují podmínky pro zavedení tohoto systému a vstupujeme do období plného fungování tohoto systému. Dovolte, abych eh, upřesnil či opravil pár věcí. Jednak pokud je o eh, dodatečné zálohy, Pracovní dokument se zmiňuje o tom, že rozpočet pro 2010 by mohl být nedostatečný vzhledem k dodatečným zálohám, které byly poskytnuty pěti členským zemím. Náš výpočet je takový, nebo náš propočet ukazuje, že by neměl vzniknout takový problém a dodatečné zálohy mohou být řízeny a zpravovány v rámci rozpočtu pro 2010, aniž by bylo nutné vypracovávat opravný rozpočet. Další věc, které bych se rád dotkl, to jsou eh, eh, prozatímní platby. Tady je pozbudivý výhled. Rád bych jen řekl, že pokud se objeví dodatečné potřeby, pokud je prozatímní platby, tak se k tomu vrátíme, až tom bude větší jasno, v druhé polovině roku. V této fázi zatím nemáme k dispozici dostatečné informace pro to, abychom řekli, že vzniknou dodatečné potřeby. Samozřejmě při stávající dynamice, stávající dynamika pladeb tedy je naprosto uspokojivá. Třetí věc, o které bych se rád zmínil, to je vyjasnění ohledně záloh. V pracovním dokumentu se hovoří o tom, že komise přesně neví, jakým způsobem jsou vynakládány tyto zálohy. Také se v tom dokumentu píše, že tyto zálohy, zálohy e, jsou svým způsobem e, nekontrolované. Musím přiznat, že ve chvíli, kdy se vyplácí záloha, e, to komise neověřuje, nekontroluje. Tedy nikoli ve fázi, kdy to vyplácíme členské zemi. Nicméně u těchto záloh probíhá kontrola, když dojde k zafinancování konkrétního výdaje. V této fázi potom se provádí kontrola a máme tady možnost ověřit, jakým způsobem byly zálohy řízeny a vynakládány. Dále, pokud o bilaterální vztahy, musím říct, že jsme měli určité tam byly určité záležitosti ohledně propočtu, způsobu propočtu, ale nebudu tady zacházet do zbytečných komplikovaných detailů. Jenom ještě pokud je o bod 17 eh, meziinstitucionální dohody, což je přizpůsobení částek eh, pro fond soudržnosti. Komise 14. dubna přijme sdělení Radě a Evropskému parlamentu v rámci prací, v rámci prací na technických, eh, technickém přizpůsobení. Bude tady provedeno příslušné přizpůsobení, tak aby byl zohledněn pod 17 meziinstitucionální dohody, eh, eh, což se týká členských zemí, které jsou příjemci prostředků z tohoto fondu. Děkuji mnohokrát, pane generální řediteli. Paní Sedony, chcete uzavřít tuto diskusi? Za všechny vypovědi. Děkuji mnohokrát za veškeré poznámky. Připomínky, které zcela jistě dále zlepší moji práci. Chtěla bych pouze vysvětlit jednu věc, která je podle mého názoru ale velice zásadní. Hlavní sdělení v mém pracovním dokumentu není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 E, implementacja polityki spójności. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie e, uwagi i z niecierpliwością czekam na wyliczenia. Nesmírně důležité. Děkuji za veškeré poznámky a těším se na propočty ze strany Evropské komise. Très bien, je vous remercie. Výborně, děkuji. nyní tedy navrhuji, abychom přistoupili k projednání zprávy pana Giovanniho Lavi ohledně budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013. Musíme vypracovat stanovisko pro výbor pro zemědělství a kolega Lavia je naším zpravodajem, respektive navrhovatelem stanoviska. Dávám mu slovo. Prezidente. Děkuji, pane předsedu. Samozřejmě, že je jasné, že problém společné zemědělské politiky je velmi důležitým tématem. má význam také v souvislosti s rozpočtem, který se této politiky týká. Má rovněž historickou roli. historickou roli ve, v rozvoji Evropské unie. Nejdříve bych rád řekl, že zpráva, o které budeme vypracovávat stanovisko, Tedy zpráva pana Lejena z výboru pro zemědělství je zprávou, která bude projednávána příští týden ve výboru pro zemědělství. A z důvodu krátkých hůd, které máme pro vypracování stanoviska, je tomu bohužel tak, že znění závěrečné zprávy bohužel v výboru pro rozpočet ještě před sebou nemáme. Myslím si, že ale pokud hovoříme o nutných zdrojích pro zemědělskou politiku eh, po roce 2013, musíme nejdříve prohloubit téma cílů politiky, eh, společné zemědělské politiky. A musíme se tedy podívat eh, jak se historicky vyvíjela společná zemědělská politika. Byla vždy zaměřena na cíl, na splnění cílu a měla zaručit určitou míru produkce a kvality. Tyto cíle se v průběhu historie změnily a nemají zaručovat pouze kvalitu anebo produkci, ale stále častěji se týkají i jiných témat a jiných předmětů, které jsou důležité pro rozvoj venkova, pro zemědělství jako takové. A politika, zemědělská politika zahrnuje i ostatní politiky, jako například boj proti klimatu a tak dále. Tedy hraje velký význam i v oblast, ostatních oblastech. 30 produkce CO2 na naší země vzniká díky rostlinám. Musíme vyvinout společnou zemědělskou politiku, která spojuje všechny tyto cíle a sleduje jejich uskutečnění a bude samozřejmě takto postupovat i po roce 2013. Pokud se na to díváme z finančního hlediska, všichni víme, že společná zemědělská politika je součástí rozpočtu společenství a její podíl byl dříve obrovský. Dopady zemědělské politiky se snížily a nyní je podíl 43%. V roce 2013 bude tento podíl eh, jen o něco méně než 39% na celkovém rozpočtu. Diskuze, která bude následovat a která se týká také zprávy kolegy Leinena ve výboru pro zemědělství spočívá na úvahách, jak bychom mohli pokračovat ve společné zemědělské politice eh, v rámci společenství. Znamená to, že musíme nejdříve najít otáz, odpověď na otázku, o které už jsme hovořili, a sice o renacionalizaci společné zemědělské politiky. To je samozřejmě téma, které má konsekvence i pro rozpočet. A vše se vyslovuje, protože je lepší mít jednotnou zemědělskou politiku společnou na úrovni společenství, bez toho, aby došlo k renacionalizaci zemědělské politiky. Ehm, druhé téma hovoří o cíli, ve kterém hovořím i ve svém stanovisku. Abychom dosáhli stanovených cílů, potřebujeme přiměřenou finanční podporu. V minulosti tomu bylo tak, že eh, společná zemědělská politika musela převzít nové cíle. A tím pádem potřebujeme i nutné a dostatečné finanční prostředky. Je důležité, abychom při změně směru Ehm, společné zemědělské politiky zohlednili i tady ten problém. Děkuji vám, pane zpravodaji. Ano, ve skutečnosti máme velmi krátké lhůty. Protože 13. dubna v poledne je termín pro pozměňovací návrhy. Děkuji tady navrhovateli. Ehm, řada kolegů si přeje slovo. Já bych rád upozornil, rozpočtový výbor a výkonný výbor na dva obzvlášť důležité odstavce návrhu stanoviska pana Lavíji. Jednak bod 3 a Giovanni nám to právě vysvětlil. V bodu 3 totiž doporučuje zachovat plné financování SZP z evropského rozpočtu. A to je stanovisko o něco odlišné od stanoviska, které zaujal rozpočtový výbor v době, eh, kdy jsme přijímali víceletý finanční rámec, který momentálně platí. A jsem si ještě, pan BG nám to ještě dále upřesní. Dále, pokud je o bod 6, myslím, že bylo dobré, kdyby výkonný výbor si přečetl návrh tohoto odstavce a dal k tomu své stanovisko, protože tady jde určitý procedurální problém, který je velmi důležitý. Je třeba, abychom věděli, jaký je náš manévrovací prostor, pokud je o vyhodnocení výdajů na zemědělství s ohledem na nový harmonogram daný prováděním Lisabonské smlouvy. První nám vám seznamu řečníku je pan Salvador Garriga. Prosím. <clears throat> Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych říci, že jsem pro a plně schvaluji návrh tohoto stanoviska. Není to poprvé, kdy tento výbor poskytuje své stanovisko, e, že jsme se vyslovili k tomu, že tato položka je 40, více než 40 rozpočtu společenství. Nyní čekáme na střednědobé hodnocení rozpočtu, abychom se připravili na budoucí diskuse, které se týkají společné zemědělské politiky, jak to bude vypadat především po roce 2013. Takže já podporuji toto stanovisko. Ten důvod je takový, že zde jsou zdůrazněny prvky, které musíme prodiskutovat a musíme si ujasnit naše stanovisko. Čili musíme si ujasnit, zda v budoucnosti chceme společnou zemědělskou politiku či ne. A pokud ano, tak to musíme také řešit z rozpočtového hlediska. To znamená, musíme mít eh, správný rozpočtový přístup. Ta skutečná odpověď musí vzejít z našeho výboru a ne z výboru pro zemědělství. Je tedy na Evropském parlamentu, aby se rozhodlo o budoucích finančních perspektivách a musíme zajistit dostatečné financování pro společnou zemědělskou politiku, ale to musí být politická volba, kterou učiníme. A já to plně podporuji, nicméně to musí být plně v souladu s Evropskou strategií 2020, což je strategie, která je důležitá pro společnou zemědělskou politiku, dále politiku soudržnosti a tyto politiky musí fungovat tak, abychom mohli naplnit strategii 2020. Já si myslím, že společná zemědělská politika by měla být v souladu s cíly strategie 2020. Musí být zásadním pilířem také v boji proti klimatickým změnám. Pokud tomu tak bude, tak musíme vyčlenit tomuto okruhu náležité finanční prostředky. Další bod, který zmínil pan Lavia, to musíme velice pečlivě zvážit v našem výboru, je to, že obecně společná zemědělská politika, to znamená celý druhý pilíř, nemůže být zafinancován z jiných kategorií nebo z jiných pilířů, které nejsou nyní dostatečně financovány z evropského rozpočtu. Pokusili jsme se o to v minulosti a myslím, že bychom měli postupovat stejně výdaje do zemědělství musí být zafinancovány z peněz, které jsou vyčleněny na zemědělství. Jinak bychom činili špatné závěry, až budeme hodnotit objem rozpočtu, který vyčleníme na společnou zemědělskou politiku. Čili na závěr, pane předsedo, tento dokument by měl být jednomyslně podpořen a měl by být základem pro rozpočtovou diskusi i v budoucnosti. Eh, děkuji, děkuji za stanovisko EPP. Eh, Ann Jans, Jensen chce nyní vzdělit stanovisko liberálů. Děkuji. Pane předsedo, plně podporuji to, co říkal pan Lavie, společná zemědělská politika by měla zůstat společnou politikou. My jsme to řekli trochu jinak během vyjednávání, když jsme se bavili o finančních výhledech a já jsem s tím nesouhlasila. Takže tady bych eh, asi skončila a myslím si, že je na místě, abychom měli společný přístup ke společné zemědělské politice. To je podle mého názoru to nejzásadnější. Stanovisko pana Levy je eh, stanoviskem k Joe Linerově zprávě, čili jak vidíme stávající společnou zemědělskou politiku, to se projednávalo také na výboru pro zemědělství a pan Lavia, myslím, nastolil velice dobrou rovnováhu, protože se zabývá skutečně otázkou rozpočtu. Jak jste sami zmínili, jsou tady nové prvky, které vyplývají z Lizabonské smlouvy. Nyní vstoupila v platnost, čili je to důležité pro Evropský parlament. Mohou vzniknout určité problémy během letošního roku, protože pozměvací návrhy se týkají těchto nových postupů. Pochopitelně jsou tady rozličné názory na to, jakého, jaký objem by měl mít rozpočet pro zemědělskou politiku. Můžeme se na to dívat různě, ale já si myslím, že v budoucnosti bude malý. A to je realita. Nemůžeme předpokládat, že zastávající situace ve členských státech, především v oblasti veřejných financí, by si státy mohly dovolit větší rozpočet pro Evropskou unii. To si skutečně nemyslím a měli bychom zvážit, zda veškeré součásti stávající společné zemědělské politiky náležitě fungují a zda můžeme zajistit další reformy. Tyto reformy by se projednávaly potom ve výboru pro zemědělství a já si myslím, že bychom měli prosazovat další reformy. Pevně věřím, že v rámci rady také zazní výzva, aby došlo k dalším reformám. Vy, pane předsedo, jste sám ve svém dokumentu zmínil reformy, co se týče vlastních zdrojů, pokud eh, nebudeme brát v úvahu diskusy o budoucí společné zemědělské politice, tak asi moc dál nepostoupíme v reformě o eh, vlastních zdrojích. Takže celkově si myslím, že tato zpráva je velice neutrální, neutrálně řeší tyto věci, takže nevznikají žádné problémy. To oceňuji, že tuto chvíli zdůrazňuje důležité prvky, jako například fungování Lizabonské smlouvy, to znamená, já jsem pro tuto zprávu. Výborně, děkuji, An. Zdá se, že dnes odpoledne jsou dámy ve válečné náladě. Před chvílí Sidonie popisovala trialog jako nějaký kmenový rituál, rituál kmenových válečníků a nyní eh, Anne říká, I'm sticking to my guns, držím se svých zbraní, nicméně eh, je těší neutrální stanovisko zpravodaje. Eh, děkuji, Anne. Stanovisko vaši, vašeho poslaneckého klubu je jasné. Paní Eklund, pan Haklund. Velice stručně chtěl bych poděkovat také panu Leviovi za toto stanovisko. Myslím si, že tato zpráva je velice vyvážená. Chtěl bych vás pozor upozornit na bod číslo 3, který zmiňuje pan Lavia. Pokud jsem tomu dobře porozuměl, tak nechcete, aby společná zemědělská politika byla znárodněna. To je dobré, nicméně členské státy používají národní finanční prostředky, aby mohly kompenzovat své geografické pozice v rámci společné zemědělské politiky. Takže mě by zajímalo, zda to zahrnujete také do toho bodu 3. Byl bych rád, kdybychom byli trošku konkrétnější v tom bodě 3, abychom to mohli interpretovat jednoznačně, protože to je nesmírně důležitý prvek, aspoň pro Finsko, to je nejsevernější země, takže společná zemědělská politika je pro nás důležitá. Teď tam máme ještě metr sněhu, takže pochopitelně za takových okolností není snadné mít nějakou zemědělskou politiku, ale přesto se snažíme. Teď nevím, zda to mám vyvodit, že jste pro klimatické, pro oteplování klimatu, vzhledem k tomu, jaké geografické umístění některých našich zemí. Paní Grelie. Děkuji, pane předsedo. Slibuji, že nebudu používat žádný válečný arzenál, nicméně ráda bych eh, řekla některé body do této diskuse. Eh, v daném hospodářském a ekologickém kontextu si myslím, že SZP si žádá zásadní revizi a je přece jenom obtížné hájit eh, společnou zemědělskou politiku tak, jak je dnes prováděna, protože konec konců 80 podpory je určeno 20 zemědělců. To je varovné číslo, znepokojivé číslo. A přitom se hovoří o nutnosti silné eh, společné zemědělské politiky, zejména kvůli volatilitě na trzích eh, a kvůli tomu, že jde o veřejný zájem. Vy eh, velice šikovně hrajete se slovy, pane předsedo. Bylo zdůrazněno, nakolik je ta zpráva dobrá a neutrální. Já musím říct, si, že nevidím eh, rozdíl mezi neutrálním a nudným dokumentem. Tento dokument je trošku fádní. Jakoby eh, se připomínají určité cíle, které se musí SZP stanovit. Eh, jde konkrétně o tři cíle, tedy o větší rovnost, větší míru rovnosti, také lepší efektivnost při řízení veřejných prostředků, o to nám běží všem pro nás je třeba se také vrátit k aktuální rozpočtové architektuře u SZP, znamená pokud jde o e, rozdělení na přímé platby, e, společné organizace trhu na trvalý udržitelný rozvoj a že je třeba více než, jak se o tom hovoří o zprávě, je třeba napravit nekoherentnost, nesoulad mezi prvním a druhým pilířem, zejména e, slabost podmíněnosti a ty určité třecí plochy mezi těmi dvěma pilíři. To je první cíl. A za druhé, protože je to politika, která je často spochybňována, napadána, je pravděpodobně třeba zajistit její větší legitimitu v očích Evropanů. A za tímto účelem si myslím, že třeba, by se také více orientovala na eh, cíle, které eh, lépe odpovídají očekáváním občanů, ať již jde o to, o udrž, udržování krajiny, tak o tvorbu o produkci potravin. Samozřejmě SZP musí být eh, více solidární než v současné době. A pokud je o její financování, o tom se samozřejmě bude ještě jednat eh, později, ale financování musí být eh, napojeno na cíle Eh, společné zemědělské politiky. Pokud se shodneme na tom, eh, o co by v SZP mělo jít, tak si myslím, že se shodneme potom i na prostředcích pro její financování. Děkuji, tolik ode mne. Eh, děkuji, vážená kolegyně. To, co jste řekla, je velice zajímavé a pravděpodobně to svědčí o tom, že předložíte pozměňovací návrhy. A zdá se, že chcete předat trošku koření do této poněkud fádní zprávy podle vašeho názoru. Já bych se k vám připojil v jedné důležité věci. Hovořili jsme o tom eh, loni a myslím, že pan Reimer Bege o tom se mnou bude také souhlasit. Budoucnost společné zemědělské politiky je třeba zanalizovat eh, nejprve především z hlediska cílu, co od této politiky očekáváme a potom se můžeme zabývat rozpočtem tak nepostupovala Evropská rada během eh, posledního vyjednávání finančních výhledů. Z, z iniciativy zejména tehdy francouzské delegace se nejprve eh, vyjednal ten objem prostředků v rozpočtu na sedm let, což bylo dosti podivné vyjednávání, které také vedlo k výsledku, že jediný manévrovací prostor v praxi Eh, při sestavování rozpočtu v uplynulých třech letech byly přebytky rozpočtu u SZP. A zároveň zemědělci v některých našich zemích eh, loni vlastně zbankrotovali kvůli poklesu cen. To je dosti podivný výsledek. Domnívali jsme se, že ochráníme zemědělce tím, že zajistíme určitou úroveň rozpočtových prostředků na SZP Ovšem tyto výdaje neproběhly a zemědělci v posledních letech eh, čelili velkým problémům. Reimer Bege, prosím. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že v současném okamžiku je návrh stanoviska výboru pro rozpočet k této zprávě z vlastní iniciativy je velmi vyvážený. To, co řekla kolegyně, je z jejího pohledu velmi zajímavé, ale musíme eh, jako výbor dbát na to, abychom nezasahovali do kompetencí příslušného výboru příliš silně, protože samozřejmě cílem této diskuze eh, je nebo to, co zmínila kolegyně, je vyjádřit se a zodpovědět ty otázky k té zprávě Jo Leinena. Ale souhlasím s ní v jednom. Potřebujeme nejdříve, a to se objevilo také eh, v jiných výborech, potřebujeme definovat cíle, na kterých se společně shodneme. A to jak to se týče procesu spolurozhodování v legislativním procesu, tak i tomu, co podstatě potřebujeme pro nějaký finanční výhled. To, co budeme požadovat, tedy nejdříve potřebujeme se shodnout na cíli, cílech a ne jak tomu bylo v takzvaném prvním dokumentu v prosinci při popisu budoucnosti společné zemědělské politiky, že řekneme, máme dvě možnosti, buď provedeme krácení prostředků, anebo provedeme renacionalizaci. To byl návrh toho původního dokumentu, který teď už nějak postupně zmizel ze stolu. Možná, že bych provedl nějakou jednu takovou malou korekturu. Pane předsedo, formulace, kterou jsme tehdy, ke které jsme dospěli eh, v nestálém výboru, a tedy kofinancování společné politiky, spočíval v tom, že jsme řekli, chceme společnou zemědělskou politiku, ale v případě, kde členské státy nejsou ochotny zajistit společ, dostatečné financování společným rozpočtem, musí existovat možnost doplnit eh, rozpočet o národní kofinancování. To znamená, že jsme nevyžadovali žádnou renacionalizaci, nepožadovali jsme žádné kofinancování automaticky, ale vyslovovali jsme se proto, aby existovala společná zemědělská politika, ale současně se tam také objevila formulace o tom, že když by se nastaly potíže, jak například eh, se objevily obavy už v radě, musíme mít v tomto daném případě možnost kofinancování. To byl tedy ten těžký kompromis, ke kterému jsme tehdy dospěli. Samozřejmě je nutné říci, že dnes máme ve společné zemědělské politice zahrnuto obojí. Máme plné financování z rozpočtu společenství, máme zde i další opatření, která eh, podléhají kofinancování. Ale prosím vás, když hovoříme o tom rozdělení 20%, 80% nebo 80-20 a ostatních věcech, musíme myslet také na tom, že z rozpočtového hlediska musíme zahrnout i jiná opatření. Takže to rozdělení a přidělování peněz je eh, mnoho vrstevné téma, takže nespočívá pouze na jednom elementu. Děkuji. Euh, ano, je tady jeden paradox, které se týkají společné zemědělské politiky a jeho zafinancování. Země, které jsou proti SCZP, jsou pro, aby se stanovil určitý strop. Nyní má slovo paní Jutaha, prosím. Um, Děkuji, pane předsedo. Já Rovněž rozumím, proč kolegyně Estel hovořila o tom, že ta, ten návrh zprávy nebo to stanovisko je poněkud fádní. Rozumím, proč ho shledává fádním, ale právě z toho důvodu se můžeme shodnout na téměř všech odstavcích. Všichni, co jsme tady, právě proto, že to stanovisko je celkem zdrženlivé. A je to také jen stanovisko. My v rozpo, ve, v rozpoč, ve výboru pro rozpočet tady nejsme proto, abychom vynalézali nový způsob fungování společné zemědělské politiky. To není naší úlohou. Já jsem ale naprosto jeho názoru a sice, že nechceme dospět k renacionalizaci. To je tedy jedna věc. Ale přesto nezdílím jeho názor, co se týče odstavce 3. Když hovoří o tom, že abychom vyrovnali uh, Eh, disparitu mezi jednotlivými členskými státy. Požadujeme naprostou, naprosté a celkové platby ze rozpočtu společenství tyto nerovnosti existují i přesto, že máme úplné financování z rozpočtu společenství. Teď samozřejmě nehovořím o rozvoji venkova, tam samozřejmě dochází ke kofinancování. Takže pokud to tak mohu říci, máme zde pohled EU 15 nebo 12, ale ne pohled 27. A proto jsem toho názoru, že bychom tady v těchto odstavcích měli dospět k určitým změnám, alespoň do té míry, že budeme hovořit o tom, že nechceme renaci racionalizaci a že chceme rovnost, že by z evropského rozpočtu mělo být vypláceno spravedlivě. Samozřejmě musíme určit cíle společenské, společné zemědělské politiky. To samozřejmě neděláme ve výboru pro rozpočet a do 12. proto také nemáme dostatek času. Ale musíme říci, že platby, které poplynou z evropského rozpočtu, musí být vypláceny podle stejných kritérií a ne podle nějakých historických pravidel. To by nebylo spravedlivé vůči novým členským státům. Samozřejmě víme, že tady existují velké rozdíly a z toho důvodu jsem toho názoru, že bychom tady tu formulaci do naší zprávy měli zahrnout. Jsem rovněž toho názoru, že bychom neměli přesně stanovovat, jestli chceme kofinancování, jestli ano nebo ne. Můžeme to přeci z té zprávy vynechat. A výbor pro zemědělství potom bude pracovat na reformě společné zemědělské politiky a toto rozhodnutí bychom měli přenechat tomuto výboru. Eh, budeme mít na to čas do 13. dubna. Neustále musíme myslet na to, že eh, nemáme dostatek času do 13. dubna, protože 13. dubna je lhuta pro předložení návrhu a na konci měsíce musíme hlasovat. Děkuji. To není pan Kozlík. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nevím, zda si Evropa uvědomuje, kam postupuje svět. Spojené státy americké přijali 50 letou výzvu, 50 letý plán, jakým směrem se má ubírat zemědělský a potravinářský komplex. Berou to jako strategický záměr, pro ně je to strategické odvětví a netají se myšlenkou, že eh, chtějí být světovým lídrem, chtějí dobít světové trhy a jdou krok za krokem tímto směrem. To znamená, že združují výrobu, zavádějí geneticky modifikované produkty v oblasti zemědělství, ubírají se směrem vysoké efektivity výroby. Podobnou cestou se vydala Brazílie, Argentina a Mám někdy pocit, že Evropa se uzavírá sama do sebe a spíše hledá řešení, která znamenají, že jednotlivé členské státy si to chrání mezi sebou, čili nebereme tyto perspektivy, jak konkurovat ve světě, spíš hledáme způsoby, jak uspokojit jednotlivé země, jak vyřešit problém Evropy jako takové. Já v tom vidím velký problém a mám velké obavy co se týče vývoje zemědělství v Evropské unii, protože dlouhodobé problémy se řeší krátkodobými řešeními. Každé dva, tři roky jsme svědky toho, že improvizujeme, že zlepšujeme eh, hospodářské a zemědělské nástroje tímto způsobem. Pochopitelně body, které jsou uvedené v této zprávě, jsou správné nesmíme dopustit, aby došlo k znárodnění financování zemědělství v Evropě, ale částečně tomu tak je prostřednictvím příspěvků jednotlivých členských států. Nezdružujeme výrobu v Evropě, udržujeme ji v proporcích, tak jak se historicky vyvinula, to znamená, máme roztřištěnou malou výrobu a myslím si, že z dlouhodobého hlediska nebudeme schopni konkurovat velkému tlaku, který vzniká ve světě. Já mám tedy obavu, že v průběhu 10, 15, 20 let budeme svědky opatření především na úrovni Evropské unie. Vzniknou ochranářská opatření, abychom chránili naše zemědělství, náš eh, potravinářský komplex vůči velké konkurenci, která bude vznikat mimo Evropskou unii. Merci, Madame Durand. Děkuji, paní Durand. Děkuji, pane předsedo. Já jsem já bych ráda také vyslovila pár věcí k této zprávě a možná se distancoval od některých věcí, které zazněly. Domnívám se, že je to zpráva, která má tu zásluhu, že je konzervativní a také ksi konzervační, snaží se zachovat určité věci. Eh, správně hovoří o eh, riziku, že by se to vrátilo na roveň členských zemí a do, řízení, do rukou členských zemí, eh, hájí komunitární přístup. V bodu C dobře vysvětlujete, vlastně širší eh, kontext, širší smysl zemědělství. Možná bychom eh, to mohli řešit i v hlavních bodech a nikoli pouze v, v bodech eh, odůvodnění, v úvodních bodech. Máme nové kompetence od přijetí Lisabonské smlouvy v oblasti i definování společné zemědělské politika. Myslím si, že vůbec není nevhodné, aby i rozpočtový výbor do toho trochu hovořil. Já bych tedy Eh, podpořila také. Předložím určité poznací návrhy, jejichž cílem není zabíhat do velkých podrobností, ale, ale eh, jde nám o to, že nesouhlasím s mým předřečníkem, eh, pokud jde o potravinovou bezpečnost a zejména ten americký model, protože se mi zdá, že americký model představuje všechno to, co si v Evropě nepřejeme. Naopak chceme společnou evropskou zemědělskou politiku, která všem zároveň Eh, respektuje specifičnost některých zemí, také eh, výrobu a spotřebu eh, v, jenom v malém okruhu a podobně, a, a malé farmy a tak dále. Čili já si myslím, že bylo možná dobré trošku tu orientaci ještě malinko upřesnit, zpřesnit. A myslím si, že je dobré, že ta zpráva všem tady v zásadě hovoří o orientaci, která někdy byla se zdála být ohrožena, eh, ale pro nás je důležité, abychom zachovali komunitární přístup a dostatečný rozpočet. Dostatečný komunitární rozpočet eh, a nevracet to do rukou členských zemí, To mi připadá to nejdůležitější. Děkuji. Děkuji. Požádám našeho navrhovatele, aby uzavřel tuto bohatou výměnu názorů. Jenom ještě jednu věc, abych eh, vnesl trošku větší jasno do té diskuse. Když hovoříme o tom, že by se SZP vracela na úroveň členských zemí, do rukou členských zemí, bez ohledu na to, jaký kdo na to má názor, eh, to teď není mojí úlohou to hodnotit, ale je třeba to promyslet. Když o tom jednáme s představiteli zemědělského sektoru, vidíme, že dochází k určitému zmatení. Jsou tady tři různé úrovně. Jednak je zde stanovení obsahu a pravidel společné zemědělské politiky, společné organizace trhu a tak dále. To e, nyní spadá pod spolurozhodování, tedy Rada plus parlament podle Lisabonské smlouvy. A to je, be, to je bod, u kterého předpokládám, že velký konsensus či jednomyslnost, že tedy pravidla společné zemědělské politiky musí být stanovena na evropské úrovni a musí nadále se trvat v působnosti EU. Dále je to druhá rovina, to je financování. Tedy na jedné straně máme politiku, o které se rozhodne v Bruselu, do posud to bylo ze 100%, pokud je o první pilíř, financováno z evropského rozpočtu. Máme tedy zachovat toto 100% financování. A dále je zde ještě třetí rovina, což jsou ty Eh, doplňky v členských zemích. V členských zemích. V každé zemi máme doprovodná doplňující eh, ustanovení, opatření a také případně eh, doplňkové státní podpory. Ty takzvané podpory například nazývané de minimis z krizí v sektoru mléka řada zemí musela poskytovat podporu zemědělcům. Buď to ty podpory typu de minimis, anebo šlo o podporu e, tou formou, že se například odložily daně nebo platba e, sociální, příspěvku sociálního e, pojištění a, a tak dále. A bez ohledu na finanční aspekt jsou zde dále různé vnitrostátní předpisy, v oblasti životního prostředí, hospodářské soutěže a tak dále, které se mohou lišit zemi od země. Je zde problém, o kterém se málo kdy hovoří v souvislosti se zemědělstvím, ale podle mě tento problém je reálný, stejně jako v oblasti průmyslu. Tímto problémem je dobré fungování jednotného vnitřního trhu, tedy volný pohyb zemědělských produktů v rámci EU a spravedlivá hospodářská soutěž mezi zemědělci v EU. Čili jsou zde tyto tři roviny obsah společné zemědělské politiky, eh, což eh, tomu odpovídá tedy ta evropská úroveň, kde se rozhoduje, dále financování této politiky a potom za doplňková opatření na vnitrostátní úrovni. Takže když hovoříme o případném vracení SZP na úroveň členských zemí, je třeba si uvědomit tyto tři odlišné aspekty. Pane zpravodaj, poprosím vás o závěrečné slovo. Eh, Rád bych poděkoval všem kolegům, kteří pronesli své příspěvky. Myslím, že tato diskuze byla velmi užitečná a pomůže mi také při dalším zpracovávání tématu. Myslím, že se tím tématem budeme zabývat ještě docela dlouho. Zcela nezávisle na tom stanovisku zůstává toto téma aktuálním. A to, než se dostaneme k nějakým závěrům při reformě společné zemědělské politiky. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je jasné, že nyní před sebou máme stanovisko k zprávě z vlastní iniciativy. Jedná se o sdělení komise, ke kterému se ještě dostaneme. Potom budeme mít možnost, to vám chci připomenout, vyjádřit svůj názor. A to ještě detailněji než nyní. Myslím, že by bylo dobré, kdybychom dali možnost výboru pro zemědělství zabývat se řadou technických aspektů. U těchto aspektů je totiž výbor pro zemědělství právě tím správným výborem. Měl by se vyjádřit tomu, v jakém pilíři má zůstat země, eh, zemědělská politika a to všechno na základě zkušeností, které už výbor má. Velmi důležitým aspektem je také rozvoj venkova. Myslím, že to je poněkud sice vágní, ale velká oblast. Společná zemědělská politika by měla být i nadále společně financována. Takhle to tedy vnímám. A Možná, že financování nějakých jednotlivých opatření, jako je například pomoc s nevýhodněným oblastem, to je něco, kde tak jako tak už máme kofinancování. To znamená, že zasahují i národní rozpočty. V každém případě si ale myslím, že je tomu tak, že toto rozdělení, které už máme, a ty názory, které jsme vyjádřili, ukazují, že potřebujeme společnou zemědělskou politiku, společnou, opravdu společnou, kterou bude, o které se bude rozhodovat v Evropské unii. A nehledě na prostředky, musíme neustále hovořit o cílích, které máme. V současné době je tomu tak, že v rámci společné zemědělské politiky máme obsaženy různé další elementy, Eh, společná zemědělská politika nemá tedy zaručit už pouze produkci a zaručit kvalitu produktu, ale stále více se týká i jiných aspektů. A samozřejmě zastává i veřejný zájem. A i tyto aspekty tedy musíme zohlednit, pokud hovoříme o evropských zemědělcích. zemědělcích. Eh, jistě je důležitá také senzibilizace evropské společnosti. Ano, jsou vydávány prostředky, ale ty prostředky nejsou vydávány jen na ty zemědělce. Jde o eh, veřejné statky, jako je například životní prostředí. Zlepšení životních podmínek, snižování emisí CO2, zachycování uhlíku a tak dále. To jsou všechno elementy, které musíme do diskuze o společné zemědělské politiky, politice zapojit. V budoucnu budeme probíhat, budou probíhat obvyklé postupy až k odhlasování stanoviska. Děkuji mnohokrát. Rád bych dal slovo panu generálnímu řediteli, když jsem upozornil především na ta odstavec číslo 6. Takže prosím, pane generální řediteli. Děkuji, pane předsedo. Je to nesmírně zajímavá diskuse, ale já budu reagovat jen na vaši technickou otázku. Ehm, oproti tomu, co se říká v odstavci 6, má komise v úmyslu prezentovat opravný dopis pro zemědělství ehm, v souladu s obvyklou praxí. Takže si myslím, že v tomto bodě je třeba ten text upravit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Je poprosím zpravodaje, aby se spojil s komisí a upravil to znění. Není tady, jaký je harmonogram u toho, toho stanoviska. Pokud je o pozměňovací návrhy rozpočtového výboru, a jsem rád, že po této diskusi zase budeme mít celou řadu pozměňovacích návrhů, které okoření tuto, eh, tento návrh stanoviska. 13. dubna ve 12.00 hlasování v našem výboru mělo proběhnout 27. až 28. dubna, hlasování ve výboru pro zemědělství 2. června a do plena by to mělo jít v červenci. Děkuji. Navrhuji, pan Levandovský již přijde za pár minut, navrhuji, abychom se pustili do bodu 13 na žádost pravodé pana Kalfina, který nám uvede vyměnu názoru o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí v rámci ekonomiky, která se zotavuje z krize. To je zajímavé téma, pro které nám pan Kalfin bezprostředně navrhne řešení. No, až tak bezprostřední řešení to nebude, pane předsedo. Pane předsedo, vážení kolegové, toto Stanovisko má poskytnout náš výbor ke zprávě, kde příslušným výborem je Ekon a vyslovuje poznatky parlamentu ke sdělení komise z loňského roku. Tato zpráva se zaměřuje na politiky, které umožňují, abychom se vymanili se finančně ekonomické krize a tato zpráva chce posílit koordinaci hospodářských politik, chce se vrátit ke konzervativní fiskální politice. Prosím, uklidněte se. A zvýšit tyto úrovně, abychom posílili jednotlivé ekonomiky členských států. Může to vyvolat celou řadu reakcí. Myslím si, že tato zpráva bude trochu kontroverzní, bude vyvolává štivou diskusi. Měli bychom to řešit z hlediska evropského rozpočtu, takže hlavní body, které můžeme nanést v našem stanovisku, by mohly být následující. Budu velice stručný. V podstatě uvedu pouze to, co je podle mého názoru důležité, co by se mělo objevit v té finální verzi. V první řadě bychom měli očekávat větší koordinace v rámci hospodářských politik. To je zcela zásadní prvek. Měli bychom zajistit synergii, která vyplyne z lepší koordinace. Dále pakt o růstu a rozvoje má zajistit lepší konvergenci. Měli bychom očekávat také revizi cílů v oblasti politiky konvergence. Měli bychom také vytvořit eh, Evropský měnový fond. Co se týče krizí, která mohou vzniknout, tak eh, bychom měli mít závazky. 70 eh, prostředků přichází z národních rozpočtů do evropského rozpočtu a měli bychom jasně říci, že evropský rozpočet znamená přidanou hodnotu. To by mělo být jasně řečeno ve zprávě výboru, abychom reagovali na hlasy v různých kruzích, v různých členských státech, eh, kdy naopak tvrdí, že evropský rozpočet by se měl snížit o výdaje z těch národních rozpočtů. Máme tady několik eh, pozitivních příkladů Například eh, plán oživení, i když měl velice omezené zdroje, tak byl dobrým příkladem toho, jak zmírnit negativní dopad jak ekonomické, tak finanční krize. V zásadě hlavní myšlenkou této zprávy, našeho stanoviska, je to, abychom zajistili dlouhodobou stabilitu veřejných financí a to se úzce pojí se evropským rozpočtem, jeho financováním. Z tohoto důvodu, ať už přijmeme jakékoliv politiky pro řešení ekonomické krize, tak tyto politiky musí být maximálně koordinovány, musí vzít v úvahu přidanou hodnotu evropského rozpočtu a musí je zavádět nové mechanismy, aby ekonomiky v členských státech se mohli dostat opět do dobrého stavu. Čili je to úzce spojeno s evropským rozpočtem a s příjmy, které plynou do evropského rozpočtu. Děkuji. Merci, monsieur le rapporteur. Děkuji, pane navrhovateli. Pan Haglund žádá slovo. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se vyjádřil nejdříve k harmonogramu. Podle mého názoru, když řešíme tyto otázky, tak bychom měli mít možnost se na to také podívat. V podstatě jsme dostali tento dokument 25. předtím jsme odjeli na Velikonoce. Podle mého názoru jsme promeškali termín při řešení těchto problémů, což je velká škoda. Myslím si tedy, že bychom eh, bývali měli mnohem více pozměňovacích návrhů a také větší zájem o toto stanovisko, kdybychom měli trošku jiný harmonogram, čili doufám, že sekretariát se to poznamená, že není skutečně na místě, abychom řešili takovýmto způsobem tak závažná témata. Čili to je určitá kritika, co se týče daného procesu. Co se týče daného tématu, tak jsem stínovým zpravodajem ve výboru Ekon. Pracujeme na tomto dokumentu velice tvrdě. Jsou tam různé názory v rámci výboru Ekon, které zaznívají v této zprávě. Některé politické skupiny souhlasí se zpravodajem, naopak jiné politické skupiny mají opačný nebo jiný názor. Já patřím k té druhé skupině. Měli jsme velice konstruktivní diskusy, snažíme se dobrat eh, k kompromisním pozměňovacím návrhům, nicméně naše stanoviska jsou velice odlišná. Naše skupina promeškala termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Chtěl bych se omluvit panu zpravodaji, protože z tohoto důvodu budeme hlasovat proti této zprávě. Chtěl bych se za to omluvit, ale je to z důvodu špatného naplánování ze strany sekretariátu. Čili opět zdůrazňuji kritiku na hlavu sekretariátu. Zdůrazňujeme, že je důležité se zaměřit na veřejné finance, aby byly trvalé udržitelné. Pokud nezastavíme toto mrhání penězi, tak budeme čelit velkému schodku a nevytvoříme ten sociální stát eh, v Evropě, který budujeme, čili ve výboru Econ jsme se nedohodli ještě, jak budeme přistupovat k tomuto těžkému tématu. Nyní, když se dívám na toto stanovisko, naše politická skupina nemůže souhlasit s bodem 8, ani 9, ani s dalšími body, podle našeho stanoviska tyto body nezohledňují přístup, který je důležitý především v tak závažné ekonomické situaci. Z tohoto důvodu tedy, pane předsedo, vám musím říct, že budeme hlasovat proti tomuto stanovisku a opět zdůrazňuji, že sekretariát by měl lépe plánovat naše práci a měli bychom najít kompromis v případě těchto témat, protože celá řada bodů je kvalitních, ale jak již jsem říkal, některé ty body nemůžeme odhlasovat. Děkuji. Děkuji, vážený kolego. Pane zpravodaj, chcete? A pardon, já jsem vás nevěděl. Pan Strojan ještě? Děkuji, pane předsedo. Já bych rád zdůraznil, že jsme předložili tři pozměňovací návrhy a souhlasíme s dvěma kompromisními návrhy, které vypracoval zpravodaj pan Kalfin. Jde o kompromis A a kompromis B. Pan zpravodaj také předložil dva ústní poznací návrhy. Číslo jedna. Tady máme určité výhrady, protože se domníváme, že rozpočet EU podle aktuálních pravidel nemůže, být, nemůže vykazovat schodek, musí být vyvážený. Tento poznací návrh je tedy nadbytečný. Pokud je o poznací návrh, ústní poznací návrh číslo 2, navrhujeme zpravodaji, aby tam ještě něco přidal, já to přečtu anglicky, a také zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Je patrné, že u tohoto nesmírně důležitého tématu je rozpočtový výbor v poněkud citlivé pozici protože smlouvy nás nutí ke střídmosti a si bezúhonosti rozpočtové. A přitom na druhé straně stojí členské země, které nemají, nejsou vázány stejnou povinností. A my samozřejmě jsme jaksi rozděleni, protože na jednu stranu je zde je zde snaha eh, dostat, ten, eh, dostat těm bezvolným pravidlům a na druhé straně je zde to pokušení eh, snažit se dostat o něco více peněz. Pane navrhovateli, chcete reagovat na návrhy týkající se pozměňovacích návrhů? Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že nebylo až tolik času na to věnovat se tomu důkladně. ale opět eh, ta samotná zpráva vyvolává mnoho otazníků a nepochybuji o tom, že i v příslušném výboru eh, se stanoviska mohou výrazně lišit. Já si myslím, že v našem stanovisku bychom se měli striktně, striktně přidržet eh, rozpočtového hlediska a nevstupovat do diskuse ohledně obsahu. Ten harmonogram vypadá tak, jak vypadá a budu se těšit zítra na co možná největší počet kompromisů. Děkuji, pane předsedo. Výborně, děkuji. Jsem velice rád, že zde mohou přivítat našeho bývalého kolegu Januše Levandovského, dnes komisaře pro rozpočet. Jsme velice rádi, že vás vidíme v této funkci, že vás tu dnes poprvé oficiálně vítáme v našem výboru. Eh, fyzicky jste tady povýšil. Naposledy v tomto sále jste eh, seděl u malého stolku s malým křeslem, jakožto eh, téměř jako obviněný u soudu a teď už jste se připojil tady k porotě nahoru. Takže, pane komisaři, děkuji mnohokrát, že jste přišel na tuto výměnu názorů od malého legislativního balíčku, který E, přijala komise a ke kterému se bude vyslovovat náš rozpočtový výbor. E, týká se to tedy provádění Lisabonské smlouvy a konkrétně dopadů na přeměnu toho, co do posud byla interinstitucionální dohoda, na její přeměnu ve víceletý finanční rámec, tak jak to předpokládá smlouva, a také příslušné úpravy finančního nařízení s tím, že tato nutnost opět vyplývá z Lisabonské smlouvy. Jde tady o balíček tří textů. Já vás požádám o stručnou prezentaci a potom poprosím Remera Bekeho, eh, aby nás seznámil se svými připomínkami. Prosím, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. Já jsem o něj sám žádal. Komise věnuje velkou pozornost Evropskému parlamentu právě po velikonocích, protože eh, v komisi zatím ještě skoro nikdo není. Věnuji velkou pozornost této práce a žádal jsem vás o příležitost, abych měl možnost opět zdůraznit naše povinnosti. V roce 2010 jdeme nad rámec těch běžných ročních rozpočtových procesů, které jsou také velice náročné. A je to doba přizpůsobení se fungování nové smlouvy, je naši povinností také podívat se nad rámec roku 2010. Co se týče letošního kalendáře, tak 3. Eh, března byl přijat a balíček kolegiem. Nyní eh, se tím zabývá výbor eh, dohodovací, nicméně by to mělo být vyřešeno ještě předtím, než začne působit dohodovací řízení. Co je naší povinností? Naší povinností z hlediska rozpočtu je, aby začalo fungovat vnější služba Evropské unie. Je to otázka pozměnění finančních nařízení. Paní Ešnová nám slíbila, že připraví čísla a nemůžeme změnit, mi pozměňovací rozpočet, jakmile budeme mít tuto vnější službu, ale já očekávám, že musíme ještě posečkat. Potom budeme mít čtyři týdny na to, abychom připravili pozměňovací rozpočet pro rok 2011, pro tento útvar pro vnější činnost. Nicméně 27. dubna budeme přijímat návrh rozpočtu a jako vždy jej budeme prezentovat Evropskému parlamentu. Také 27. jako komisaři budeme přijímat zprávu o fungování mezi institucionální dohody. To ale není konec. No pak začátkem června bychom se měli připravit na revizi finančních nařízení, což je vážný úkol, který bude trvat nějakou práci. Potom revize má proběhnout v červenci a pak se za všichni budou zabývat budoucími finančními výhledy, což bohužel není sjednocujícím faktorem Evropské unie, protože naopak lidé mají rozdílné názory, které se týkají financí, když máme 27 členských států. Co se týče Lisabonského balíčku, tak tady máme návrh, který se týká článku 312 smlouvy, kde je požadavek, abychom měli víceleté eh, finanční nařízení, aby jej rada přijímala jednomyslně poté, co obdrží souhlas ze strany Evropského parlamentu. Všichni vědí, že když máme nejrůznější opatření v rámci meziinstitucionální dohody, tak eh, se to musí zohlednit také ve víceletém finančním nařízení a také v meziinstitucionální dohodě a také částečně ve finančním nařízení. Základní předpoklad, základní filozofie E, za e, tím návrhem, který byl předložen Evropskému parlamentu, je to, že nebudeme zavádět žádné změny, pokud nebudou požadovány smlouvu, což pan BG e, nazývá jako minimální přístup, ale je to tak záměrně, abychom neotevřeli pandořinu skřínku, aby nevznikly opět různé spory u sporných otázek. Základní předpoklad u tohoto balíčku je takový, že zachováme rovnováhu sil mezi rozpočtovými orgány, které budou pouze modifikovány eh, pozměněným právním eh, statutem a to se plně pojí s finančním rámcem. Týká se to nařízení o víceletém finančním nařízení. Opatření požaduje větší flexibilitu, mezi institucionální povahy, jsou tady určité zbytky mezi institucionální dohody a to je hlavní filozofie toho, co jsme nyní udělali. Také došlo ke změně jména takže meziinstitucionální dohoda se zabývá mezi rozpočtovými otázkami, to, co bylo v novém návrhu. Musíme také provést revizi finančního nařízení, aby bylo eh, součástí běžné legislativy. Co se týče změny finančního nařízení, máme nové opatření, které se týká ročního postupu a transferu. Na tom jsme se dohodli v rámci dohodovacího řízení v listopadu v roce 2009. Jaké jsou hlavní změny? Je to vyloučení Evropské centrální banky, protože ta má zvláštní statut a vypuštění opatření, které se týkají policejní a soudní spolupráce, to se není přemístilo do prvního pilíře, čili to je hlavní filozofie toho, co vám bylo předloženo. Zcela záměrně je to určitá harmonizace toho, co bylo v meziinstitucionální dohodě, aby nevznikly další spory, abychom začali pracovat na určitém dobrém, stabilním základě a abychom měli možnost probírat kontroverznější otázky, například jak funguje mezi institucionální dohoda. Čekám, že paní Grasle nebo pan BG zcela jistě nanesou kontroverzní otázky, jsou to mý staří přátelé z Evropského parlamentu, ale je to hlavně o této harmonizaci. Možná to může být považováno za minimalistický přístup, nicméně musíme stanovit jednotné postupy, než přistoupíme ke kontroverznějším otázkám, protože to vždy vyžaduje hodně času, což bude otázka revize, výroční revize finančních nařízení. Takže chtěl bych poděkovat za pozornost a jsem připraven zodpovědět na jednoduché otázky. At least some of them. Très bien, merci, monsieur le... Výborně, děkujeme, pane komisaři. Euh, Velice jasně tedy jste nám prezentoval tento přístup, který je záměrně minimalistický. Je představa komise je taková, že, bych, eh, že se chce pokusit nalézt dohodu, rychle nalézt dohodu mezi třemi institucemi ohledně úprav kolem kterých by neměly být žádné veletec, velké politické spory, tak abychom později potom se mohli pustit do vyjednávání o něco pravděpodobně živějších a tvrdších ohledně věcí, které skutečně si budou žádat politická rozhodnutí. Tento postup vyvolává určité otázky. Mám tady poměrně dlouhý seznam řečníků. Začneme panem Bögem, prosím. Äh, Děkuji vám, pane předsedající A milý pane komisaři, vítám vás zde ve vaší nové funkci, vítám vás zde ve výboru a těším se na napínavou a pokud možno bezkonfliktní spolupráci. chci na začátek říci, že rozumím plně tomu, že komise přistupuje k celé věci opatrně myslím tím překládání těchto návrhů. Samozřejmě může být těžké bezprostředně po ustanovení nové komise během 14 dnů už integrovat určité návrhy, které z pohledu parlamentu jsou důležité. Z toho důvodu je to, co nyní máme před sebou k diskuzi, velmi složitý balíček. Já se budu soustředit na body, za které jsem zodpovědný jako zpravodaj, a tedy na otázku víceletého finančního rámce na základě e, souhlasného postupu parlamentu a za druhé k vytvoření nové interinstitucionální dohody týkající se rozpočtu. Článek 4 současné interinstitucionální dohody hovoří o tom, že pokud by měla dohoda s Českům s rozpočtovými dopady v rámci celého finančního rámce, tak potom budou učiněna, učiněny příslušné úpravy, tedy slova s rozpočtovými dopady. Myslím, že každý z nás ví o tom, že Lisabonská smlouva zavádí nové politické priority Evropské unie pro občany a pro státy. Začíná to energetickou bezpečností a vede to až ke politice kosmické. Zabývá se samozřejmě i sportem a jinými tématy. co se týče finančních dopadů Evropské služby pro vnější činnost, o té raději pomlčím. změna Eh, interinstitucionální dohody mezi jednotlivými institucemi je možná pouze ve shodě všech institucí. A pan komisař poukázal na to, že ještě máme některé nevyjasněné části toho balíčku a na základě eh, návrhů, které máme před sebou nyní, by bylo velmi těžké vyjednávat. Co se týče těch rozpočtových dopadů Lisabonské smlouvy, potřebujeme Eh, správní i operační prostředky. A v této oblasti nepotřebujeme pouze návrh na nový rozpočet, ale komise by měla eh, vytvořit nějaké dlouholeté souvislosti, dlouholetý rámec, minimálně na stejnou dobu, jako je současný finanční výhled, abychom postoupili o krůček dál. A samozřejmě, pokud to jinak nepůjde, tak na základě článku 21 a 23 stávající inter, institucionální dohody eh, můžeme dospět k dalším rozhodnutí. A pokud nebudeme mít k dispozici dostatečné prostředky, tak můžeme zrevidovat finanční výhled. Všichni víme, a, a to se ukázalo v pracovním dokumentu, o tom, že jsme tady ve výboru diskutovali o tom, že dostupné marže v některých kategoriích nestačí. A samozřejmě, že vystávají otázky, jestli zde musíme diskutovat o dalších prioritách, jestli existuje nějaká možnost dodatečných úspor. Samozřejmě, že se tím vystavujeme riziku, že nebudeme moci eh, financovat výzvy, které při nás postavila Lisabonská smlouva. Takže já říkám, potřebujeme dlouhodobou, několikaletou perspektivu, která bude překračovat rok 2013. Nechci celou věc představovat příliš komplikovaně, ale musím říci, že způsob fungování stávající interinstitucionální dohody se všemi jejími možnosti, se všemi jejími možnostmi zahrnují otázky flexibility a rezervy dále také nástroje flexibility a možnost, jak bychom mohli použít nástroje, které jsou vně evropský rozpočet. Myslím, že bychom se mohli, eh, měli zaměřit také na výsledky eh, dřívějšího dočasného výboru. které se nám nepodařilo uskutečnit eh, v minulém období, ale možná, že nám tyto závěry ukazují cestu, jak bychom mohli pokračovat v budoucnu a dospět k nějakému politickému řešení s komisí. Jeden bod bych rád zdůraznil, dělá mi totiž velké starosti. Zajímalo by mě totiž, jestli eh, tady toto téma je jediná časovaná bomba, kterou můžeme objevit v těch textech a různých dalších interpretacích. Eh, Víme o tom, že ve stávající interinstitucionální dohodě původní číslo 22 se požaduje přizpůsobení eh, finančního výhledu týkající se 0,03 hrubého národního důchodu. A toto schvalování probíhá v Radě kvalifikovanou většinou a absolutní většinou v Evropském parlamentu. Stejný postup se praktikoval eh, u Galilea. A nyní se dozvídám, a nevím, jak se na to tváří komise, možná, že byste nám to mohl vyjasnit, že ze strany rady v některých členských státech probíhá diskuze o tom, že otázka kvalifikované eh, většiny pod 0,03 není úplně jednoznačná. U nás je předepsaná jednohlasnost. A probíhá tady diskuze o tom, že není možné tato pravidla uskutečnit. Víme o tom, že budeme muset dospět k revizi. A já dopředu říkám, pokud by k něčemu takovému mělo dojít, a Galileo by v té době už platil, tak by tento projekt byl vlastně na evropské úrovni politicky mrtvý. Eh, rád bych poprosil o vyjasnění, jak se vlastně věci mají, protože konsekvence, které by vycházely z různých právních interpretací, by mohly mít zásadní a měly by zásadní konsekvence na následující postup parlamentu. Zkrátka jde o to, jak znovu obnovit rovnováhu sil. A nebo by mohlo dojít k tomu, že v několika dalších letech by rozpočtový orgán byl zcela závislý v každé jednotlivé otázce na, jednotlivém člen, na jednotlivých členských státech. Myslím si, že tohle je velmi důležité a senzitivní téma, proto bych rád celou věc trošku objasnil. Možná bychom se měli podívat i na ostatní témata eh, a na to, jestli nás čekají další časované bomby, které vybouchnou teprve později. Možná, že jsme si jich ještě nevšimli a nevíme, co nás čeká, pokud by docházelo k různým jiným právním interpretacím různých jiných rozdílným výkladům. Takže z toho důvodu chci být stručný. A myslím, že na konci si budeme muset ještě jednou položit důležitou otázku. Podle mého názoru budeme muset vypracovat výhled, který se bude opírat Eh, velmi striktně o Lisabonskou smlouvu a nebude jen technickým přizpůsobením. Vím, že to bude velmi těžká práce, ale je to součástí politické zodpovědnosti parlamentu, eh, kterou parlament musí nést v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. A dále zde máme ty návrhy k Evropské službě pro vnější činnost a k přizpůsobení společné zahraničně bezpečnostní politiky. A zde budou muset probíhat paralelní vyjednávání. Asi toto vyjednávání se nebudou týkat jen vysokého zástupce, ale eh, celé nové kapitoly interinstitucionální dohody. Takže si myslím, že tady by měla vzniknout úplně nová verze a nejenom malé přizpůsobení, kde se zam, bude zaměňovat velvyslanec eh, za toho vysokého zástupce. Takže to jsou otázky, které se týkají jednotlivých linií rozpočtu. Takže já bych vás rád poprosil, aby komise i rada dbala na to, aby se eh, všechna tato témata, o kterých jsem hovořil, projednávala paralelně. Eh, protože parlament má určitou představu a pokud diplomatické služby se jí určitým způsobem vyhnou, tak to na nás vše dopadne při vyjednávání té interinstitucionální dohody o rozpočtu. Pane komisaři, umím si představit, že v průběhu dalších týdnů ta celá otázka eh, vykrystalizuje. A já vás tedy prosím, abyste jako kolegům komisařů převzali svou zodpovědnost a abyste na základě těch diskuzí, které se objevují a tomu přizpůsobování Lisabonské smlouvě těchto rozpočtových otázek, abyste tedy došli k určitému závěru, že se vydáte přes tento most a toto technické přizpůsobení obohatíte o různé další politické návrhy. A to vše, abychom ve vhodný čas dospěli ke vhodnému výsledku. Děkuji. Merci, eh, Reimer. Děkuji, Reimere. Pochopili jsme tedy, že náš zpravodaj chce eh, tedy dezaktivovat tu bombu a doufejme, že tam ani žádná bomba nastražená není. Gran Fen, prosím. Uh, thank you and very welcome. Děkuji. Vítám vás jsem rád, že vás zde vidím. Omlouvám se, ale nemohu zareagovat na vaši žádost, abych kladl jednoduché otázky. Možná to bude trošku složitější věc, na co se chci zeptat. Výzvy, před kterými nyní Evropa stojí, vyžadují více než minimalistický přístup. Pokud jde o to, abychom se vyhli především konfliktům, tak se nikam nedostaneme ale ve vašem úvodu jste nezmínil žádné konkrétní návrhy, které se týkají revize čísel ve stávajícím rámci, to znamená rámci na léta 2011 až 2013. A to je podle mého názoru naprosto klíčové. Pokud se podíváme na to, co bylo rozhodnuto v minulé meziinstitucionální dohodě, byla tam celá řada diskusí, rozhodnutí v parlamentu, v tomto výboru, kde jsme se zavázali – že učiníme zásadní mezidobé hodnocení a to bylo také v dokumentech v roce 2007. Proběhne veřejná konzultace. Získali jsme více než 300 odpovědí od všech vlád, nevládních organizací, parlamentů a tak dále, čili zástupců z celé Evropy. Naše odpověď nemůže být eh, prostě nic. Musíme skutečně něco udělat, protože jinak vznikne velký problém v každoročním rozpočtovém postupu letech 2010 až 2013, čili nám vznikají minimálně tři konflikty, které se budou objevovat každý rok. Jak asi víte, tak v tomto výboru v Evropském parlamentu jsme se dohodli na tom, že chceme provést revizi. Budu konkrétní, požadujeme, aby komise přišla s návrhem revize čísel před koncem prvního semestru letošního roku. A není to pouze ve zprávě paní Jedřijeské, ale také v návrzích Kozloduje, GMS. Jsou tady nejrůznější návrhy, o kterých budeme hlasovat zítra. Je tady celá řada věcí, které se musí vyřešit. A navíc nedávno jsme obdrželi návrh komise, který se týká Evropy 2020, kde máme sedm zásadních nosných projektů a pochopitelně to bude stát spoustu peněz a nemůžeme čekat až do roku 2013, abychom zahájili tyto projekty. Tyto projekty musí být financovány z rozpočtu na příští rok? Pokud ne, tak eh, pochopitelně to potřebujeme vědět. Můj dotaz tedy zní, jak chcete uřídit tuto situaci. Máme závazky ze strany komise, ze strany Evropského parlamentu, máme meziinstitucionální dohodu a máme prohlášení, které se pojí k této dohodě, že dojde k zásadnímu přehodnocení, zásadní revizi. Další věc, o které bych chtěl také něco vidět eh, v dokumentu pana Barosy před jeho jmenováním, uvádí, že chce najít nové zdroje pro financování evropských výdajů prostřednictvím partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Chtěli jsme to zajistit u Galilea, nepodařilo se nám to, ale neměli bychom to vzdávat, měli bychom přijít s lepšími metodami. Dále je to spolupráce s Evropskou investiční bankou, EBRD. Vznikne nějaký návrh ze strany komise, který bude řešit tuto otázku? Je to zatím politické prohlášení, politický cíl pana předsedy Barosa. Pro nás bude velice důležité, abychom v budoucnosti byli konkrétnější, abychom řešili financování zásadních projektů. Já se omlouvám, vím, že jsou to dva složité dotazy, ale především ten první dotaz je nemíz, ne, ne, velice důležitý a je důležité, abychom slyšeli odpověď. Děkuji. Anne Jensen, prosím. Děkuji, pane předsedo. A víte, Januši, je dobré tě opět vidět. Během slyšení, a když jsme poslali dopis, tak jsme žádali o střednědobý přeskum a myslíme to velmi upřímně. Nevymysleli jsme si to my, nevymyslel si to parlament, vymyslela si to rada. A není by na to ráda zapomněla. Ale střednědobý přeskum potřebujeme. A jak už o tom hovořila řada kolegů, nemáme prostředky na nové iniciativy. Nežádáme nutně o další prostředky navíc, ale žádáme o určitý přehled a o flexibilitu. potřebujeme vědět, eh, jaký prostor pro flexibilitu budeme mít v příštích třech letech. A je třeba tedy vyhodnotit potřeby podle Lisabonské smlouvy a na základě také vyhodnocení flexibility, kterou máme k dispozici, eh, budeme mít určitou představu o tom, jak by to mohlo vypadat s příštím finančním výhledem. Ale skutečně střednědobý přeskum potřebujeme, eh, budeme mít svázané ruce a jak řekl Garan, tak eh, nás potom eh, nečekají, nečeká jeden konflikt, ale konflikty tři, pokud se nyní nic nestane. Eh, myslím, že tady se toho velice přísně držíme. Týká se to i služby pro vnější činnost. Naše pravomoc je pravomoc rozpočtová a určitě ji hodláme použít. Takže eh, začínáš eh, v nikoli snadné době se svými starými přáteli, ale chceme ti pomoci, chceme ti pomoci se střednědobým přeskumem, chceme ti pomoci eh, nalézt správná řešení, chceme pomoci komisi podniknout ty správné kroky, Eh, protože jinak bude mít komise v příštích třech letech svázané ruce. Děkuji. Děkuji, An Salvador Garriga. Sí, gracias, presidente, y bienvenido, Janus, a esta comisión. Děkuji, pane předsedo. Januši, vítám tě tady mezi námi, vítám tě v rozpočtovém výboru, eh, na kterém není zastupuješ jinou pozici než v minulosti. Nesmíme zapomínat, na to, kdy tato nová komise začala vykonávat svou funkci a rovněž jaké byly komise při jmenování této nové komise. Já jsem žádal i ostatní politické skupiny tady v parlamentu, abychom se krotili, abychom byli citliví při ukládání úloh na Januša Levandovského komisaře pro rozpočet, protože jeho povinnosti jsou velmi akumulované a nacházíme se ve složité době. Je to vůbec poprvé, kdy pan komisař má možnost vystoupit přímo u nás ve výboru a rozhodně to není chyba Evropské komise. Není jejich chyba ani to, že zatím neexistuje návrh střednědobého hodnocení. Všichni víme, jakou úlohu se hrála při přípravě návrhu rada a vůbec v motivaci připravit takový návrh. Ta motivace pocházela od komise a našeho komisaře připravit co nejméně kontroverzně tento návrh současně poznal, jaké rozdíly mezi radou a parlamentem jsou. Jsem toho názoru, že pan komisař dokáže ten návrh předložit ještě do konce roku. Musíme ale počítat s tím, že už nyní máme určité spoždění oproti plánu, který předložila Evropská komise. A já žádám ostatní politické skupiny, aby si to uvědomovali. Musíme si uvědomit, že politická rozhodnutí jsou rozhodnutí, která způsobila toto spoždění a za ty jsme zodpovědní částečně i my. Já mám jednu konkrétní otázku na pana komisaře. Poněkud mě znepokojuje, že když hovoříme o službě pro vnější činnost, propojení mezi návrhem rozpočtu, který bude předkládat pan komisař 27. dubna. Nevím, jestli pan komisař už má před sebou nějaký konkrétní návrh od paní Eštnové týkající se toho, jaký bude ten přesný rozpočet pro rok 2010 a současně také odhady pro rok 2011. Pane komisaři, nechci skrývat, že můj názor sdílí většina poslanců tady v parlamentu. I ty jsi byl jedním z nás ještě nedávno. Většina poslanců si zkrátka myslí, že rozpočet Evropské služby pro vnější činnost by měl být nějakým způsobem zaintegrovaný do rozpočtu Evropské komise. Eh, neměl by to zkrátka být něco, co bude výjimuto z tohoto základního rozpočtu komise, aby se to eh, vyhýbalo kontrole parlamentu, aby to nepodléhalo této rozpočtové kontrole. Eh, pane komisaři, a právě proto existuje jednoznačný vztah tady v parlamentu mezi myšlenkou všeobecného rozpočtu, který budete předkládat 27. dubna, s rozpočtem z Evropské služby pro vnější činnost paní Ešnové. Pane komisaři, 27. ten výsledek bude velmi důležitý, budeme ho s napětím očekávat. Možná byste paní Ešnovou měl zaurgovat, aby toho 27. dubna bylo možné vidět, vidět komplexní rozpočet se vším všude, jak jste slíbil. Děkuji, Salvadore. Paní Hercogová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane Levandovský, já jsem eh, náhradnice v rozpočtovém výboru, ale jsem navrhovatelkou pro rozpočet pro rok 2011 ve výboru ITRE. A přečetla jsem si vás, váš článek, ve kterém navrhujete, eh, aby byl eh, parlament mnohem ambicioznější. To jsou vaše slova. A je to článek ze včerejška. To mi dává e, příležitost být ambiciozní a požádat vás o váš názor na e, otázku, o které se již zmiňoval pan Garan Farm, a totiž je to také e, důležité téma pro výbor ITRE. Co udělat s těmi body, které není spadají podle Lisabonské smlouvy pod Evropskou unii, jako je politika kosmu nebo Galileo, protože tady určitě chybí finanční řešení, řekněme, a někdo musí říci, že sklus u těchto projektů sebou nese dodatečné náklady. Čili nejde pouze o ten časový sklus, ale e, pokud se řeší nalezne v roce 2014, tak e, to má, bude mít e, vážné finanční dopady, čili je to otázka, co s Galileem, co s GMES, co s politikou inovací, což slibuje strategie EU 2020 a není to inovace, která by vzešla z parlamentu. Čili moje otázka zní, eh, co eh, byste nám navrhoval tak, abychom byli spravedliví k vám a k panu komisaři Tajanemu, eh, který je příslušný pro tuto oblast. Děkuji, Edith. Nyní pan Gualtieri. Grazie, presidente, grazie, signor commissario. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i vám, pane komisaři, že jste dnes k nám přišel. Rád bych se věnoval jedné malé specifické drobnosti, ale to, že je malý, neznamená, že je méně důležitý pro tuto interinstitucionální dohodu. Čísla 18 a 19 týkající se eh, společné zahraničně bezpečnostní politiky. Když si pročtu návrhy, které mám před sebou, musím říci, že strategie jednoduchého přizpůsobení, tedy ten minimalistický přístup, je opravdu problematický. A to z, dovadu, z dvou důvodů. Jednou z právnického důvodu, a to hlavně, co se týče článku 18. Tam byla vznesena námitka a současně je tam také ta otázka souhlasu. A já se ptám, na základě Lisabonské smlouvy a zásady spolurozhodování Pokud tedy chceme vznést námitku, dochází tam k nějakému zvláštnímu procesu, o tom bychom se tedy měli ještě pobavit. A moje druhá připomínka se týká článku 19 a je politického charakteru. Hovořil o něm už pan Böge. Jedná se zde o Evropskou službu pro vnější činnost a postoje parlamentu. V tomto článku jde o reformu struktur rozpočtových položek pro zahraniční politiku. A ta paralelní vyjednávání, o kterých hovořil už zpravodaj, jsou extrémně důležitá a z toho důvodu by podle mě bylo důležité, abychom měli nějakou Posta della Commissione difficilmente sarebbe eh, accettabile per il Parlamento e su essa bisognerà quindi iniziare da subito a riflettere. Grazie. Je vous remercie. Madame... Euh, Děkuji, paní Galefaban señor presidente. señor Lewandowski, supongo que no le estará... Děkuji, pane předsedo. A děkuji i vám, pane Lewandowski. Předpokládám, že vás nepřekvapí eh, to, jak se vyjádřila řada mých kolegů. Hovořili o nevyhnutelnosti lepšího anebo vyššího financování různých projektů a současně hovořili také o revizi víceletého finančního rámce. Ve svém úvodu jste hovořil o tom, že zastáváte minimalistický přístup a nechcete eh, vykonávat žádné výrazné změny v dokumentech, které by mohly prodlužovat diskuze a vést k různým zbytečným konfliktům. Myslím si, že to je čistě technické řešení. Podle mého názoru totiž Lisabonská smlouva přináší nové kompetence, nové možnosti a současně také otevírá nové možnosti, eh, které je třeba podpořit a finančně využít. A právě proto, jak eh, už řekl pan Gariga, můj předřečník, neočekáváme, že všechno bude perfektně připravené a perfektně předpřipravené. Chtěli bychom vědět, jaký je váš postoj k tomu, že potřebujeme vyšší financování k tomu, aby se nám podařilo naplnit eh, povinnosti, které máme a obstát. Většina kolegů s tím souhlasí a vy jste býval členem tohoto výboru. Já jsem tu v minulém funkční období nebyla, ale Od prvního setkání tohoto výboru se neustále opakuje myšlenka, že nemáme dostatek finančních prostředků, že nemáme odpovídající možnosti manévrování a tak dále. Tyto myšlenky se neustále opakují. Vy jste ve výboru byl a situaci znáte takže se určitě nacházíte v situaci, kterou dokážete pochopit a dokážete vytvořit prostor pro další vyjednávání. Dokážete určitě rovněž najít eh, možnost vyčlenění dalších prostředků, abychom naplnili naše povinnosti z Lisabonské smlouvy. Děkuji. Pan komisař už nás bude muset za chvíli opustit. Eh, paní Brantnerová. Děkuji vám. Já bych se ráda věnovala jednomu bodu, a sice Evropské službě pro vnější činnost. Hovořil jste o tom, že jeden měsíc po přijetí dokumentů, které se týkaly roz Eh, Evropské služby pro vnější činnost, že očekáváte už návrhy o rozpočtu, ale to mě neuklidňuje. Nejdříve totiž konáme politická rozhodnutí a až potom se zamýšlíme nad tím, kolik budou stát. Myslím, že si musíme zamyslet nad tím, kolik budou politická rozhodnutí stát a jestli je opravdu chceme. Chci jmenovat jeden příklad, který nám to vše vyjasní. Evropská komise dosud souhlasila s tím, že třetina bude eh, komise, třetina členských států a třetina eh, rada rada, kdo zaplatí tu třetinu pro radu například, a nebo kolik vlastně ještě přibude osob a dokdy. Takže můžeme předepsat, že třetina bude rada, třetina bude sekretariát rady a tak dále. A možná, že později ještě přibudou nějaké prostředky, ale to jsou samozřejmě rozhodnutí, která jsou důležitá, týkají se rozpočtu, který nás čeká. Stejnou otázku si kladu následující. Co ti lidé dělají navíc, když mají zvláštní rozpočet? Pokud opravdu chceme splnit to, co jsme slíbili členským státům, tedy že budeme zaměstnávat personál členských států, kolik to bude stát, co budou dělat? Myslím, že je obtížné zodpovídat tyto otázky až zpětně. A myslím, že není uspokojivé eh, slyšet, že vypočítání nákladů dostaneme měsíc až za měsíc, o měsíc později. Myslím, že jsme se nad tím příliš málo zamýšleli, a málo jsme nad tím diskutovali, takže bylo by dobré, apeluji na to, abychom před sebou ta čísla viděla předem, alespoň čísla týkajících se různých možností. Jedna možnost by nás stála tolik, druhá možnost by nás stála tolik, abychom měli jasno v tom, jaké budou ty náklady. Ještě pořád se vždycky můžeme rozhodnout pro jednu nebo druhou variantu. Zahraničně bezpečnostní politika a meziinstitucionální dohody. Eh, s překvapením jsem zjistila, že je zde mnoho problematických bodů a už zde byly některé jmenovány. A sice, že některé položky rozpočtu spadají pod to, co už se objevuje v tom původním rozpočtu. Zde se objevuje pět eh, bodů a já si myslím, že bychom potřebovali detailnější seznam. Doufám, že dostaneme více detailních údajů a eh, nebudeme se omezovat na těch pět bodů. Myslím, že to je špatný směr, anebo minimálně to není směr, kterým se parlament chce ubírat. Chceme více detailů. Myslím, že tady to není správný směr, který bychom se měli ubrat. Poslední otázka. Ráda bych věděla, co se týče staff regulation kdo bude zodpovědný za ty jednotlivé výdaje, kdo bude zodpovědný za to, když se něco nepodaří a tak dále. Děkuji. Merci beaucoup. Inge Gressler. Děkuji mnohokrát. Inge Gressler, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, mrzí mě, že musím pokračovat ve výčtu těchto nepříjemných otázek. Nemám nic proti chaosu a zmatku, ale myslím, že už je toho až příliš. Eh, máme před sebou dva reformní návrhy a třetí nás ještě čeká. Paralelně zpracováváme eh, mezi interinstitucionální dohodu pana Reimera Bögeho a samozřejmě ty agendy spolu souvisí samozřejmě má smysl spoustu věcí z, z interinstitucionální dohody zahrnout i do rozpočtu. Mně teď a, a, napadlo, že vlastně v té interinstitucionální dohodě postrádá jednu část. Tato část není vůbec obsažená, ale je to velmi důležité. Jak to zkrátka bude uspořádáno? Až se objeví v té třetí revizi, Eh, v žádném případě nemůžeme spra- zpracovávat tu první revizi, než vlastně uvidíme ten třetí návrh. Myslím si, že eh, když hovoříme o Evropské službě pro vnější činnost a tou se budeme ještě zabývat, musím říci, že jsem zklamaná, že komise nenavrhla svůj vlastní model. Já vím, čím to je, ale eh, pane komisaři, opravte mě, pokud se mýlím. Dnes ráno jsem byla na jednom zasedání a zjistila jsem, že eh, v parlamentu je široká podpora pro myšlenku, eh, že bychom měli širokou integraci komise. Myslím si, že je velmi obtížné dělat návrh rozpočtu na základě, který vlastně ještě vůbec neznáme. Tato úloha opravdu není jednoduchá, ale máme před sebou otázku, dává to celé smysl? Vlastně jsme spolu rozhodovacím orgánem a zasloužíme si stejné zacházení s radou. Na tom jsme se už dohodli, ale myslím, že Rada a parlament v této důležité otázce nejsou komisí nahlíženy stejně, takže myslím, že bychom měli dosáhnout tohoto rovného zacházení. Děkuji, paní Carvalho. Thank you very much, President. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Také jsem náhradním členem v tomto výboru a jsem členem výboru pro výzkum, kde sledujeme také tyto otázky, takže mě zajímá financování právě výzkumu, co se týče především pravidel. Je tady všeobecný konsenzus na univerzitách, také mezi podniky, že stávající pravidla jsou nesmírně složitá a požadujeme zjednodušený, flexibilní postup, především pro Evropskou radu pro výzkum, pro takovéto vědecké pracovníky, čili Evropská rada pro výzkum. Mě by zajímalo, zda mohou změnit eh, ty paušály na dohody nebo naopak a zda bychom mohli vytvořit určitou kulturu vzájemné důvěry, aby se věci mohly spíše soustředit na hodnocení vědeckých výsledků a ne na administrativní postupy jako takové. Děkuji a na závěr ještě pan Havel. Děkuji, pane předsedo. Zdravím pana komisaře a e, Chtěl bych říci, že když jsem si četl předložené materiály, tak jsem se neubránil samozřejmě jistému zklamání. E, ano, je to minimalistická verze, která byla e, předložena. Já samozřejmě chápu formální důvody, proč se tak stalo. Nicméně Eh, pouhé přepisování lisabonské smlouvy do nových eh, dokumentů nižšího řádu není stále tou základní otázkou kterou asi chceme řešit. já bych eh, řekl jednu záležitost že to základní co před námi stojí je to že jsme říkali že lisabonem dojde ke zvětšení pravomocí evropského parlamentu ale ve skutečnosti pokud se dívám na naši situaci která je umocněna ekonomickým vývojem eh, tak náš prostor se naopak stále a stále zužuje eh, zhruba ninety nine našich rozhodnutí je dáno předem takže abych to shrnul eh, v podstatě jsme stavěni stále více tedy do řešení problému výběru v případě jedné jediné možné volby. a to je potom otázka o smyslu naší práce. ten druhý problém který cítím a který jste cítil konec konců tady i vy a konec konců i ve své eh, předchozí dráze ten spočívá v tom že velmi často mluvíme o tom zdali jsou nějaké výdaje právně možné zdali ty výdaje jsou přípustné ale velmi málo zde mluvíme o tom zdali ty výdaje jsou také účelné a efektivní a to je něco co určitě budeme očekávat od toho co bude předloženo v další etapě to co by mělo být součástí té trianuální revize která se připravuje. je samozřejmě škoda že tyto dokumenty nemůžeme, nemůžeme posoudit najednou. Eh, pane komisaři jste jedním z nás seděl jste v tomto výboru pět let a máte privilegium vysokých očekávání. hodně štěstí. Děkuji, vážený kolego. Vážený pane komisaři, jistě jste eh, pochopil, o co šlo celé řadě řečníků. Eh, šlo jim eh, o prostou věc což ovšem neznamená, že to řešení bude prosté. Všichni nicméně dobře chápeme, v jaké jste situaci a že jsou věci, na které nedokážete odpovědět, protože komise ještě nedokončila eh, své úvahy, svoji práci. Ovšem je důležité, abyste, abyste dokázali reprodukovat politické sdělení z našeho rozpočtového výboru. Eh, aktuální stanovisko rady spočívá eh, v tom, že se odmítá samotný princip revize přeskumu, ať už to nazveme jakkoliv, finančních výhledů. To je politicky neudržitelné. Jsou zde tři hlavní důvody, proč eh, je třeba přistoupit ke střednědobému přeskumu. Prvním důvod nám připomněla Anne Jensenová. Je to samotná Evropská rada, která si to přála. Bylo to na žádost Evropské rady. Parlament s tím souhlasil a bylo to vepsáno do mezinsociální dohody pro, rok 2000, pro léta 2007 až 2013. Eh, eh, to je důvod střednědobého přeskumu. Pokaždé, když se přijímá nějaký víceletý Eh, program, tak se tam eh, do toho zapracuje klauzule o střednědobém přeskumu. Zjistí se, co fungovalo, co nikoli, na co se eh, na co se prostředky využily efektivně, na co méně efektivně a podle toho se všechno upraví a přizpůsobí. Druhým důvodem potom je Lisabonská smlouva, jak se o tom zmiňovala paní Hercogová a další. Ale tady je jedna základní otázka, základní věc. Nemůžeme říci, nemůžeme říci, veřejnosti, že od nynějška máme společnou bezpečnostní a zahraniční politiku, máme eh, v EU novou eh, instituci, nový institut vysoké představitelky, eh, která je zaštítěna s Evropskou službou pro vnější činnost, s tím, že v Bruselu tato služba čítá stovky zaměstnanců a tisícovky potom v různých zahraničních zemích a že ti lidé tam jsou k ničemu. A že provozní prostředky Eh, budeme mít ve výši 280 milionů eur. To znamená, že budeme mít eh, dvakrát, třikrát více lidí, kteří budou zajišťovat úplně to tež. To je přece směšné. To eh, znamená naprosto zrušit veškerou po pokroku, který měla představovat Lisabonská smlouva. A je třeba jít ještě dále. Eh, musíme říct, že to platí pro eh, zahraniční politiku, pro politiku energetickou, eh, politiku kosmu, politiku přistěhovalectví. Všude tam, kde Lisabonská smlouva zakládá nové pravomoci pro EU e a sdílení pravomocí mezi EU a členskými zeměmi, tak pokud bychom to brali seriózně, museli bychom žádat a získat nejenom od členských zemí eh, nejenom eh, případný transfer zaměstnanců jako eh, v diplomatické službě, ale také transfer výdajů. Jakmile budeme mít v Bruselu nějakou obrovskou diplomatickou službu, bylo by logické, aby se snížily stavy v diplomaci v členských zemích, jak z hlediska početního stavu zaměstnanců, tak objemu provozního rozpočtu. Dostáváme se do situace, kdy pokaždé, eh, když se převádí pravomoce na Brusel, eh, má to jaksi, jako by to mělo znamenat větší eh, zátěž pro dané poplatníky, ale přitom přece to má být opačně. Cílem je za několik let mít společnou zahraniční a bezpečnostní politiku pro Evropu na místo 27 odlišných samostatných zahraničních politik a to by umožnilo obrovské úspory. Ale zatím jsme ve fázi, kde veřejnému mínění Eh, můžeme předložit eh, tabulku, kde nebude 27 diplomat, diplomací, ale 28. 27 vnitrostátních, které budou i nadále stejně nákladné a k tomu připojíme ještě 28. No a potom samozřejmě všichni eh, ministři financí či rozpočtu si říkají, no to je skandal, Evropa je příliš drahá. Já bych tedy vyzval Evropskou komisi, aby si uvědomila tento aspekt věci. Pokud by vlády postupovaly konsistentně s vlastními slovy, tak by museli eh, přistoupit nejenom na to, že část eh, diplomatů bude převedena do Bruselu, ale také na to, aby provozní prostředky a platí to eh, konec konců i pro politiku Kosmo například. Pokud chceme více kompetencí na evropské úrovni, tak by se to mělo promítnout i do přesunu části prostředků, tedy navýšení prostředků na evropské úrovni. Čili nastal okamžik, kde potřebujeme konsolidovaný rozpočet všech veřejných orgánů členských zemí, jak tedy vnitrostátních, jak vnitrostátní rozpočty, tak evropský rozpočet. A zjistit, jaký tedy je ten součet algebraický a e, dát se tam nějakou míru spoluefektivity, zajistit tedy Eh, fungování politiky za méně prostředků, nečíme náklady pro daňového poplatníka s vyšší efektivitou. Pak eh, to bude znamenat, že skutečně na úrovni společenství řešíme eh, politiky, které se to dnes žádají, protože mají evropský rozměr. S tím, že dodržeme samozřejmě zásadu subsidiarity. Ale pokud Eh, od nynějška nepůjdeme respektovat to principy, tak se obávám, se ocitneme v politické slepé uličce. Abych navrhl příliš dlouho. Třetí důvod, proč potřebujeme střednědobý eh, přeskum, je samozřejmě eh, krize, vystoupení z krize. Nemůžeme se tvářit, jako by neproběhla nejhorší hospodářská krize posledních 70 let. Ehm, je pravda, že jsme tam dali těch 5 miliard euro na plán obnovy, ale není musíme zohlednit, jaká je situace, že se dostáváme z krize Eh, nemůžeme samozřejmě říci, že krize všechno srovnala se zemí, všechny vnitrostátní rozpočty, všechny vnitrostátní politiky, kromě evropského rozpočtu. Eh, evropský rozpočet eh, nemůžeme navýšit, nemůžeme ani snížit, to není politicky možné, nemůžeme provádět převody z jedné kategorie do druhé. Ten rozpočet je prostě neměný, nehybný. Je to vlastně takový, taková historická památka. Měli bychom dát na seznam historického dědictví UNESCO to samozřejmě není důvěryhodné. Je třeba zvrátit tu logiku důvěryhodnosti. V té situaci, v jaké jsme, neudělat nic s evropským rozpočtem je naprosto nedůvěryhodné. Velice jednoduché, prosté téma, pane komisaři, proto jsme ji svěřili právě vám. Děkuji mnohokrát velice osvěžující, názorné, bylo to politické sdělení, které bylo krásně schnuto Lamasurem. Je to jasné. Člověk by musel být naprosto hluchý, aby neslyšel ten jasný signál. Ale toto sdělení je hlavně o revizi, není to o střednědobém přeskumu. Lisabonská smlouva je brána spíše jako určité přizpůsobení se. Ale nálada v Evropském parlamentu je pro mě naprosto pochopitelná z jednoduchého důvodu. Je tady jasný požadavek, abychom měli celkový obrázek, abychom nebrali v potaz jednotlivé kroky, ale abychom měli takový celkový obrázek o tom, co se stane v roce 2010. Bylo to rozhodnutí komise o určité harmonizaci. Pan VG vlastně nechtěla zacházet do otázky prodloužení finančních výhledů. Tím mě naprosto odzbrojil, protože jsem si připravoval celou řadu sofistikovaných argumentů pro tuto diskusi, ale to budeme probírat příště. Ano. Gol. Souhlasím s vámi mnohem více, než jsem očekával. Potřebujeme flexibilitu. Je tady jeden jasný závěr našich společných zkušeností z roku 2007 a to je právě ta otázka flexibility. Bylo to rozhodnutí Evropského parlamentu, které bylo učiněno už v roce 2005. Jakým způsobem můžeme zajistit vysokou míru flexibility v rámci Lisabonského balíčku? V první řadě musíme transformovat všechny nástroje, učinit určitou mobilizaci mezi institucionální dohody. Nesmíme tady čekat na rozhodnutí rady. To je také problém té tikající bomby. Použitá flexibilita je v této chvíli na úrovni 0,03 eh, HDP, což není požadavek rady, ale kvalifikované většiny. To bylo zavedeno z jasného důvodu, abychom uchránili větší flexibilitu v rámci meziinstitucionální dohody, nicméně už to v radě bylo napadeno. A nyní připravujeme určité právní argumenty, které byly již předloženy a já jsem optimista, protože pokud Lech Valesa měl úspěšné dohodovací řízení, které se týkalo kvalifikované většiny, bylo to částka téměř 4 miliard euro, to odpovídá tomu procentu 0,03 a to se objevovalo v revizích, které proběhly do této chvíle. Nicméně nyní vedeme dialog s radou. V rámci prvního kola rada řekla ne. Řekla ne ehm, převedení tomuto mechanismu flexibility co se týče útvaru pro vnější službu, tak eh, k tomu se vrátím později. To byl velice důležitý bod, ale obecně očekáváme střednědobý přeskum finančních výhledů. Jistý závěr je v oblasti flexibility. To musíme ubránit, to musíme také ubránit eh, na úrovni tohoto minimalistického balíčku přizpůsobení, protože jinak se bavíme sice o flexibilitě, ale přijdeme o samotný mechanismus, který se osvědčil. Nyní je to odstavec 8 víceletého plánování týká se to kvalifikovaného rozhodnutí rady a je to právě na té úrovni 0,03 HND. Pokud to neudržíme, tak budeme mít méně flexibility, ne více, a to by šlo proti našim zkušenostem. Celá řada poslanců výboru pro rozpočet uzdorazňuje eh, rozhodnutí našeho předsedy, pan Frem, paní Hercog, pan Gardia Zabel, také se o tom zmínil pan Havel. Lizabonský balíček není o tom, abychom řešili prostředí po Lisabonu, nových odpovědností, nových ambicí Evropské unie. Také se to týká vesmírné politiky, strategie 2020. To je velice ambiciozní cíl, ale první řadě se jedná o diskusi, která chce provést revizi rozpočtových výhledů. Už předem mohu říci, že můžeme snadno identifikovat problematická místa, kde musíme bránit flexibilitu těch dalších nástrojů, dále tu úroveň 0,03 To jsou v podstatě rozhodnutí, která už jsou v Lisabonském balíčku a která jsou kontroverzní pro radu. Důvod pro přeskum do této chvíle je jasný. Je to okruh 1a. A je tady celá řada velkých výzev v rámci tohoto okruhu což eh, je malá částka pro dozorčí orgány. Když se vemete 50 milionů, například eh, ten projekt Kozloduje v rámci stávajícího do, dohodovacího řízení. Když se na to ale podíváme rok po roce, tak je to 75 eh, milionů euro. Dále je to program o pozorování země. Jsou to programy ITER. ITER eh, je velkou výzvou pro léta 2012 a 2013, eh, který se objevuje v rámci stávajících finančních výhledů a v tuto chvíli se zabýváme různými alternativami, což může být také stanovisko rady. Pro mě je to naprosto jasné jaké může být stanovisko rady. Ale jedná se o řádech miliard, pět a půl miliardy euro. Nejsou to miliony, ale miliardy, které potřebujeme do roku 2013. Musíme si pospíšit. V dubnu již musíme učinit rozhodnutí, jak mobilizovat fondy pro ITER v následujících letech. Čili je to o velkých výzvách. Okruh 1a. To je také velice dobře identifikováno ve vašem usnesení, ve vašich dokumentech. Co se týče vlastních zdrojů, kromě těch úžasných snah našeho pana předsedy a kromě toho, co musí dělat komise, musí poskytnout v rámci přeskumu určité simulace možných kandidátů, jak nahradit vlastní zdroje, příspěvky do evropského rozpočtu. To znamená, že musíme rozšířit možnosti. A to je podle mého názoru rozumné, možné. Měli bychom vzít v potaz partnerství veřejného soukromého sektoru. To se týká země, kterou znám velice dobře, vlastně postkomunistické země, Možná to tam funguje lépe než v západní Evropě. Každopádně je to finanční prostředek, jak rozšířit omezené zdroje rozpočtu. Týká se to spolupráce také s Evropskou investiční bankou a všechny finanční nástroje musí být předmětem samostatného přeskumu čím se zabývá paní Gressler. A to musí být součástí přeskumu v rámci finančního nařízení střednědobého, střednědobí, střednědobé revize. Čili musíme se podívat na omezení rozpočtu prostřednictvím mobilizace finančních prostředků, které by plynuly z partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Dále ambiciozní, slibná spolupráce je pochopitelně záhodná, bude zapotřebí, ale musíme pamatovat na zkušenosti, eh, které vyplynuly z plánu pro oživení evropské ekonomiky. To je velice důležitá zkušenost. V podstatě kompenzace se musely zaměřit eh, především eh, na budoucnost. A nešlo jenom o nějakou revizi finančních výhledů byl to výsledek dlouhých vyjednávání. Šlo to oproti návrhu Evropské komise. Návrh komise se zabýval jednorázovou revizí a nakonec po dlouhých diskusích hluboko po půlnoci jsme se dostali k mechanismu kompenzací. Čili podstatě to jsou rozhodnutí, která přijímají ministři financí. Jsme v Evropě, která prošla krizí, měli bychom se poučit z minulosti, čili co bylo tím hlavním výstupem těchto vyjednávání. Skutečně jsme připravili cestu na to, abychom měli větší flexibilitu na potravinovou pomoc, na plán hospodářského oživení a mechanismus toho konečného rozhodnutí, to je aspoň poučení pro mě, eh, musím vzít v úvahu v budoucích návrzích. A nyní se dostáváme k útvaru pro vnější činnost, který je, eh, což byl bod, eh, o kterém se zmířil, zmínil pan Gariga, Inge Gresslerová. Co bychom měli udělat jako první? Máme čísla, konkrétní částky anebo koncepci. Pochopitelně tuto chvíli vám nemůžeme předložit pozměněný rozpočet bez čísel, která bychom získali od paní Eštonové. Bohužel to není možné, čili není tady žádné propojení mezi návrhem rozpočtu a mezi eh, pozměněným rozpočtem útvaru pro vnější činnost. Čili pozměňovací návrhy pro rok 2010 eh, pro ně už je pozdě, ale musíme se zaměřit i na rok 2011. Zcela jistě pro příští rok bychom měli mít pozměňující dopis pro tento útvar. Nebude to finančně neutrální. Zde jsme se dostali do začarovaného kruhu, protože děláme automatické transfery lidských zdrojů do tohoto útvoru a tím více některé členské státy budou hovořit o geografickém vyvážení. To je skutečný problém a například eh, v delegacích, kde je více než 900 členů, například Belgie má 165 lidí a Bulharsko nulu, čili tady nemůžeme hovořit o geografickém vyvážení je to neudržitelné. Pokud bychom měli zajistit územní rovnováhu, tak to znamená i více peněz, více pracovních míst a žádné automatické transfery. Či dostali jsme se teď do začarovaného kruhu, nicméně tento útvar pro vnější činnost musí být velice viditelnou službou spolu s předsedou. A to je jasný výsledek Lisabonské smlouvy. A nyní paní Thierry. A také paní Bartnerová se eh, dotkla eh, společná bezpečnostní a zahraniční politika. Já jsem živoucí paměti toho, jak eh, Evropský parlament expandoval do této oblasti různými rozprostovými triky a postupy, že to je proveditelné a je to také po naučení nebo závěr, který, který zná mnoho poslanců v tomto sněmu. Dnes už to je víceméně akceptováno. Jsou tam ty schůzky ex ante. A pravděpodobně eh, to ještě ne zcela vyhovuje vašim očekáváním, ale bývalé články 42 43 eh, byly transponovány. A, a dnes vlastně jsou to články 18 a 19 eh, a rezervální interstální dohody, článek 12 a 13 potom byly převedeny do víceletého finančního rámce. Ehm, optimistické je, že parlament dokáže zasovat do sféry vlihu, vlivu eh, SBZP eh, rozpočtovými jaksi nástroje a cestičkami. Mnoho kolegů ví, jak to v minulosti probíhalo. A nyní ještě na závěr, pane předsedo. Co bychom měli předpokládat, eh, pokud je o finanční nařízení? Nikoli. Není, protože teď máme Lisabonskou smlouvu a nejde pouze o Evropskou tvář pro vnější činnost. To samo o sobě je velice delikátní otázka, eh, jak eh, rozmístit šéfy delegací všude po světě, Eh, jak tam víte, schvalující úředníky, eh, zástupce šéfu delegace. Je to velice eh, složitá hierarchie z hlediska právě výdajů. Nepatří to jaksi k typickým úkolům pouze této, tohoto útvaru, týká se také rozvojové pomoci a tak dále. Mělo by to být v pravomoci komise. Smlouva neříká explicitně, že správní ta administrativní část eh, tohoto útvaru by měla být eh, samostatnou kapitolou rozpočtu, ale je možné eh, uplatnit tento výklad, že by mělo jít o samostatnou kapitolu v rozpočtu. Vše, co je v té provozní oblasti, by mělo být plně pod kontrolou a plně spadat pod komisi. My tam máme absolutorium a Eštnova také a obojí se zodpovídáme parlamentu. v rámci absolutoria. My potom v rámci kroku číslo 3, to znamená tříleté, tříletého eh, přeskumu finančního nařízení, máme představit určité navrhnout určité změny, které by měly usnadnit život konečným příjemcům. Hlavní stížnosti a provedli jsme daleko dalekosáhlou konzultaci, zatím největší, a eh, celá, získali jsme celou řadu odpovědí Ehm, o tom, co představuje přílišnou administrativní zátěž a co nikoli ve finančním nařízení, takže víme zhruba, jakým směrem bychom se měli obírat a myslím si, že ten návrh bude připraven začátkem června. Také pokud je o používání i paušálů a uhrad ehm, ex post, zejména e, e, v sektoru výzkumu u menších subjektů bychom měli uplatňovat paušály, protože v tomto sektoru přicházíme o peníze, bohužel je to tak, ale už máme eh, určitá eh, řešení v tom návrhu finančního nařízení, jak usnadnit život konečným příjemcům. Tady nejde pouze o ta národní eh, ujištění, na prohlášení věrohodnosti. Není možné si skočit z této fáze, kde myslím jenom sedm členských zemí poskytuje toto prohlášení. Nemůžeme náhle přejít do ideálního světa, kde všichni poskytují spolehlivá eh, takováto eh, ujištění za danou členskou zemi. Eh, ten model bude pravděpodobně opřen o model zemědělských výdajů a postupně budeme přecházet na stále větší míru odpovědnosti eh, členských zemí za to, co spadá právě do pravomoci a řízení členských zemí. To znamená především výdaje na soudržnost a zemědělství. Ale není možné eh, provést skokovou změnu, bohužel, eh, protože proti tomu je veliký odpor v řadě členských zemí zejména tam, kde je uspořádání státu federativní. Takže taková je zhruba moje odpověď. Mohu vás ujistit, že jsem eh, vaše zelení pochopil. Eh, pro politika je normální ambice ke změně a pro byrokrata je normální eh, mít zájem na zachování statu quo, ale já jsem se ještě úplně nepřetransformoval v byrokrata, takže možná se nám podaří nalézt střední cestu. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. To byla velmi zajímavá odpověď, velmi obsažná, e, než by se možná zdálo, více obsažná, než by se možná zdálo. Já bych e, e, trval na tom, že vy spolu s námi musíme posilovat jaksi, to pojítko mezi námi, zastupujete zájmy členských zemí, Lisabonská smlouva také předpokládá vyváženost v tomto vztahu. Je tady třeba eh, řešit vztah eh, rozpočtu eh, členských zemí a evropského rozpočtu. Já mám jeden příklad, aniž bych zbytečně zdržoval. Měli jsme na penepenáce pana předsedu Van Rompuje, který nám prezentoval závěry rady, která proběhla před dvěma týdny. Je pravda, že Evropská rada nepracuje rychlostí světla, ale Eh, ona tady seznámil s těmi hlavními závěry a znovu nám řekl eh, něco, co eh, mne velmi překvapuje, ale v čem zřejmě panuje konsenzus. Že totiž Evropská rada rozhodla, že Evropská unie poskytne cirka 2,5 miliardy nebo 2 miliardy 300, 300 milionů eur zemím, které nemají emise CO2, tak aby i nadále Eh, tyto emise neprodukovaly, eh, není po Koraně. Ale odkud vezmeme tyto 2,5 miliardy eur? Evidentně nikoli z rozpočtu společenství, takže můžeme říci, že si myjeme ruce. Ovšem budou to rozpočty členských zemí. A je to přesně ta částka, eh, kterou jsme v rozpočtu společenství vyčlenili v roce 2010 na plán obnovy a zároveň nám ty tež vlády členských zemí tvrdí, že nechtějí dát ani o euro víc do rozpočtu společenství a že navíc eh, nedostojí závazkům, eh, ke kterým se zavázali eh, před několika lety a přitom šlo o podporu na rozvoj těch samých zemí. Čili tady něco nesedí. Když tady Evropská rada Eh, se zabývá takovýmito to eh, návrhy a projekty, bylo by vhodné, kdyby někdo, kdo zastupuje společný evropský zájem, eh, bohužel parlament není zastoupen na summitu, ale komise ano. A navíc vysoká představitelka, jakožto místo předsedkyně komise, je tam také přítomna. Možná tento člověk, tento zástupce společného evropského zájmu by mohl jak si učinit poznámku, že to, že nedostojíme svým přijatým závazkům vůči rozvojovým zemím, v rámci cílu, eh, rozvoje cílu tisíciletí, eh, eh, že nebudeme chtít, budeme odmítat posílení komunitárního rozpočtu a že přijmeme nové závazky vůči těm samým rozvojovým zemím, takže přece jenom nakonec jde vždy o stejné peníze stejných daňových poplatníků a měli bychom si pomalu začít zvykat na to, že bychom měli vnímat širší kontext celých veřejných financí Evropské unie a ne jenom ten náš eh, maličký rozpočet společenství. Takže, pane komisaři, děkáme mnohokrát a doufáme, že vás opět brzy uvidíme. Děkuji. Alors, je donne... A nyní dávám slovo Jutě Eh, budeme věnovat eh, o něco, respektive eh, tato diskuse zabrala o něco více času, než jsme počítali, samozřejmě měla zásadní význam. Budeme pokračovat v diskuse o Evropském tvaru pro vnější činnost zítra, protože Juta bude muset odejet, odejít. To zabere 10 minut a je věc. Takže Juta nám musí prezentovat body 10, 11 a 12 kde nám eh, navrhuje stanovisko a potom se vrátíme k Evropskému tomu pro vnější činnost, eh, pokud souhlasíte. Prosím, Juto. Prosím vás, posloucháme všichni Juto. Poprosím, abyste opustili sál v klidu. Děkuji za pochopení. Já bych ráda v každém případě dnes projednala své tři body, protože výbor pro rozpočet zítra mě posílá do Helsinek eh, do Evropské agentury pro chemické látky, takže to nemůžu udělat zítra. Proto musíme nyní projednat eh, desítku, jedenáctku a dvanáctku a jde zde o tři agentury, a sice o nově vzniklé agentury, které přebírají dozor nad finančním trhem u nás v Evropě, tedy o eh, Evropský orgán pro cené papíry a trhy, Evropský orgán pro bankovnictví a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Souhrně a společně s hodnotícím výborem pro makroekonomická rizika, který bude mít sídlo u centrální banky a jehož šéf bude šéf centrální banky, jsou tyto tři agentury tím zásadním prvkem pro finanční dozor v Evropě a rovněž zásadním prvkem toho a proto, abychom nezažili to, co jsme zažili v Evropě v posledních dvou a půl letech. Ta Evropská rada, o které jsme hovořili v odstavci 9, vyžaduje, aby legislativa byla zpracována co nejrychleji. Rada chce všechny ať už ve výboru, anebo v těch třech agenturách, vidět členy eh, pracovat a to pracovat velmi efektivně. Tyto agentury nejsou zcela nové. Eh, je to zkrátka eh, změna přeformování dozorčích výborů. Tam fungovaly národní regulační úřady a pracovali v takové jakoby síti. Ale nyní komise navrhla, abychom vytvořili tyto tři nové agentury a abychom je pověřili více kompetencemi a více úkoly. Všichni víme, že více úkolů a více autorit, ty znamená samozřejmě více personálu a více prostředků, peněz. A tím se dostáváme ke kategorii, o které hovořil už pan komisař, a sice kategorie 1a. Eh, do té právě tyto tři agentury budou patřit. Eh, tyto tři agentury v roce 2011 až 2013 budou potřebovat přibližně 50 milionů eur. Abych to řekla pardon, 150 milionů eur. A to musím říct zcela jasně, nemáme je k dispozici. Eh, komise a i rada už se postavila za tento názor, řekli dobře, evropského rozpočtu dostanou 40 tedy 60 milionů eur na tři roky. A rovněž členské státy zaplatí svůj díl, tedy těch zbylých 60 Znamená to tedy, že pokud se na tom takhle dohodneme a pokud ta legislativa bude schválena, budeme mít vůbec poprvé v historii fungující agentury, které budou fungovat na základě takovéhoto systému financování. 60 milionů z rozpočtu Evropské unie a zbylých 90 milionů z rozpočtu členských států. Dále je důležité sídlo, protože vždy, když rozhodujeme o agenturách, zůstává otázkou, co se stane se sídlem. Kde bude sídlo? Komise navrhla, aby ty jednotlivé agentury měly své sídlo právě tam a tím pádem i ty budovy, aby pracovali v těch budovách, kde dosud jsou tedy ten, ta první orgán v Paříži, Evropský orgán pro bankovnictví v Londýně a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění ve Frankfurtu. Já vím, že v hospodářském výboru, který je příslušným výborem, se projednává otázka sídla i otázka financování, tedy jak to financování bude probíhat. A obě tyto otázky jsou zatím ještě sporné. A já jsem o tom hovořila s kolegy, kteří mají tuto problematiku na, na starosti a zpracovávají zprávy. A chtěla jsem jim vyjasnit, že co se týče toho financování, nezůstane nám nic jiného, než to udělat tímto způsobem. Jedině, že by rada eh, prohlásila, že je ochotna provést malou revizi, ale to je na tomto místě nepravděpodobné. Eh, mé návrhy zpráv jsou jako vždy, když jde o naše agentury, stejné pro všechny tři agentury, takže všechny tři zprávy mají dva pozměňovací návrhy k legislativním usnesením. Jde v nich o to, že chceme říci následující peníze, které, se kterými počítáme na výdaje eh, pro tyto agentury, eh, musí být zakomponovány do našeho finančního výhledu. To je taková samozřejmost. A ten druhý požadavek je, aby Vše bylo projednáváno s námi eh, podle článku 47 interinstitucionální dohody. A to se potom bude týkat také nařízení o jednotlivých agenturách a to jsou odstavce 3 a 4. Objevuje se to v úvodním ustanovení a potom v samotných odstavcích. To je tady všechno. Merci, Jutta. Alors, plusieurs... Děkuji, Jutta paní Ann Jensen jako první na seznamu řečníků. Eh, děkuji. To je v podstatě případ, kdybychom měli mít národní rozpočty a rozpočet Evropské unie. Měli bychom mít stejný kontext. Rada v podstatě přijímá tento princip. Nevíme, jak chtějí uhradit 60 zda to bude podle stejného klíče jako příspěvky do rozpočtu ale neměli bychom to vůbec takto řešit. Kolik oblastí bude vyžadovat takovéto přihrádky na peníze? Budeme posílat eh, klobouk a vybírat do něj. Je to trochu podivné, protože se nechtějí zabývat otázkou víceletého rámce. Takže Souhlasím s tím, co uvádí Juta ve svých pozměňovacích návrzích. Asi možná nesouhlasíme s tím, že to je na různých místech. Já si myslím, že ten dlouhodobý cíl by měl být takový, abychom měli jednu agenturu. Budou ji kontrolovat různé instituce, čili jsou to kontrolní orgány. Bylo by tedy dobré, aby tyto kontrolní orgány byly na jednom fyzickém místě. Pochopitelně v jednom odůvodnění se to uvádí, ale tam říká, že to vypadá jako rozumné řešení. Já bych možná uvedla, že to je v tuto chvíli rozumné řešení díky celkovému kontextu, ale jinak v podstatě souhlasím s tím, co uvádíš. Děkuji. Ano, a nyní pan Havel, prosím. So, uh, I have only um, uh, something like a, uh... Mám pouze takovou hořkou poznámku k tomuto tématu, protože nechci tyto otázku probírat z technického hlediska, ale mít tři agentury je v podstatě proti sdělení 25 let ekonomické historie, protože 25 let jsme usilovali o integraci dozoru v oblasti financí. A poslední poučení z finanční krize byl takový, že ten dohled byl oddělen. Moje osobní zkušenost z České republiky je také taková. Čili pokud přijmeme takovéto rozhodnutí, tak budeme financovat koordinaci těchto tří orgánů. Budeme eh, mít dohled nad vstupy do těchto organizací a nakonec se nám to podaří je sloučit. Ano, tyto orgány jsou zároveň to také odpovídá členským státům. Kdybychom měli jednu instituci pro 27 zemí, tak eh, v tuto chvíli budeme mít 28 institucí. Opět z byrokratického hlediska je to jenom zhoršení celé situace. Možná Juta má nějaký návrh. Eh. Paní Hercogová, budu stručná. Chtěla bych říct svým kolegům, že mír také něco stojí, ale Pochopitelně budeme mít problém, jakmile budeme uvádět, eh, udávat první absolutorium. Budu uvažovat o pozměňovacích návrzích, protože bychom se měli postarat o tento problém, protože v průběhu let by to byl dobrý důvod pro určité skeptiky, abychom zrušili tyto orgány. Měli bychom na tom pracovat, aby to byl udržitelný, eh, udržitelné řešení. Děkuji, pane předsedo. Zcela souhlasím s pozměňovacími návrhy, které předkládá Juta. Rád bych pouze něco řekl k pozměňovacímu návrhu číslo jedna. Myslím, že není úplně slučitelný s podkategorií 1a. A to jak, co se týče té první zprávy, tak i v této větě jsme přidali něco, co není slučitelné s tím zbytkem. A tehdy, když se nám stalo to už poprvé, museli jsme přizpůsobit víceletý finanční rámec. Možná, že by zpravodajka mohla převzít formulaci, která se objevuje už v kompromisním návrhu. Myslím, že to by bylo rozumné, dávalo by to smysl a bylo by to logické. Takže tato formulace není slučitelná s tím současným zněním. Chceme tedy poukázat na možnou revizi. E, Utah, pour conclure. Děkuji a na závěr Dobře, takže teď promluvím ke kolegům, kteří si stěžovali na to, že nyní budeme mít tři agentury. Um, už dříve jsem se zabývala obsahem a navštívila jsem také slyšení a další další věci. Hospodářský výbor eh, si to neusnadňoval a ani komise při vypracování tohoto návrhu. Ehm, všichni zhodně eh, vytvořili takový takzvaný výbor moudrých hlav. A tito lidé vyzdvihli místa, eh, která nefungují zcela dobře, co se týče regulace. A všichni se shodli na tom, že musíme vytvořit nějaký celkový systém finančních supervizorů. Jistě ano, ti musí spolupracovat. A, a sice na makroúrovni. Proto byl ten výbor eh, u Evropské centrální banky. A na mikroúrovni naopak musíme být připraveni na určité konkrétní části finančních trhů. Budou sice propojeny, budou spolupracovat, ale dospělo se k tomu, že pro tyto tři agentury, které jsem jmenovala, tedy Evropský orgán pro cené papíry a trhy, Evropský orgán pro bankovnický a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, že zkrátka pro tyto tři oblasti potřebujeme různé odborníky. A mimochodem, tyto odborníci eh, existují ve všech členských státech a ti pracují v každý ve své síti, která pracuje propojena a tyto sítě se musí navzájem být moci, být schopni dorozumět. Takže proto jsem nikdy nespochybňovala tu otázku těch tří dozorčích orgánů nebo tří agentur. Tolik tedy na tomto místě, ale to samozřejmě souvisí i s tím, že se dívám pouze na ty rozpočtové otázky. Mně to znělo logicky, že budou tři, protože tyto tři oblasti jsou podle mého názoru velmi rozdílné. A Samozřejmě je to také velmi rozdílné od systému, který pracuje, který funguje nyní. Lidé, kteří musí eh, mít ten dohled, musí být minimálně tak chytří jako ti, kteří eh, budou uvádět produkty na trh a kteří nás bohužel budou stát mnoho peněz. Eh, to znamená, že tito experti musí být o krok rychlejší. proto mm, se to celé vlastně prodražuje. Myslím, že Edith to tady říkala. Eh, tak ptala se, jak to bude s tím auditem. V této otázce eh, komise postupovala preventivně, protože rozpočet celkově, a to jak těch 40, tak těch 60 jsou součástí našeho souhrného rozpočtu. A proto i těch 60%, které zaplatí členské státy, stejně jako ostatní poplatky u ostatních agentur, které přicházejí z různých podniků, které čerpají určité služby. Tyto eh, podniky tedy musí platit do rozpočtu určité poplatky. Vše tedy u nás bude souhrně kontrolováno tomto je příslušný eh, výbor pro kontrolu rozpočtu. Stejně tak, jako my jsme eh, zodpovědní za sestavování rozpočtu a stav policy plans. Takže v rozpočtovém procesu o tomto všem musíme rozhodovat. Eh, takže to nebude tak, že my bychom byli zodpovědní za těch 40% a rada za 60%. Ne, tak to nebude. Je to náš rozpočet, tedy bude to naší úlohou. Jsou to totiž evropské agentury. Jen zkrátka ten způsob financování je nový. A k tomu, co zmínil Salvador, nebo co vlastně navrhl, myslím, že bychom to mohli namítnout, pokud by nedošlo k tomuto systému financování. Tedy pokud by byl jiný systém, musela by nastat revize. V současné době je tomu totiž tak, že se to do našeho finančního rámce hodí. Pokud tedy hovoříme o těch 60 milionech na tři roky. Potom tato formulace se hodí do toho finančního rámce. Ehm, samozřejmě ten rozpočet se skládá z malých kousků, ale já teď nemůžu konkrétně říct, potřebujeme nutně nějakou revizi. Jedině, kdyby se změnil ten systém financování, pokud bychom se na něm nedohodli, tak potřebujeme revizi. Takže pokud by to bylo například 100% prostředků z evropského rozpočtu, potom potřebujeme revizi. Eh, merci Jutta. Göran veut ajouter un mot. Ano, děkuji Juto. Göran k tomu chce něco říci? Ta poslední věc, to je úplně to tež, co máme s kozlodujem například. Ehm, také to zapadá do toho rámce, ale přesto si myslíme, že je důležité říci, že pokud toto všechno nasčítáme, tak prostě to nebudeme mít dostatečné prostředky na všechny naše ambice. Čili já souhlasím s tím, že Eh, bychom to měli řešit úplně stejným vzorečkem jako u kozloduje a podobně. Děkuji, děkuji Gorana, děkuji Juto. Rád bych připomněl, že u tohoto stanoviska je 12. duben eh, v 18.00 lhuta pro vznací návrhy. Hlasovat budeme na příští schůzi 27. až 28. dubna. Eh, výbor Ekon bude o své zprávě hlasovat 4. května a do plena to půjde v červnu. 14. až 17. Vážení odrasy kolegové, navrhuji vám, abychom to tím skončili s tím, že zítra dopoledne začínáme schůzí výboru až v 10 hodin. Na 9.15 bych rád svolal koordinátory. Bude to krátká schůzka, ale pár věcí musíme rozhodnout. A potom v 10 hodin Eh, nebo nejpozději v, o půl jedenácté. Budeme pokračovat, navážeme na výměnu názorů ohledně Evropského útvaru pro vnější činnost. Už jsme položili otázku panu komisaři Levandovskému, který nám odpověděl, ale eh, ne všechny otázky byly vysloveny. Pan generální eh, ředitel tu zítra bude od 10 do půl jedenácté. Je třeba, abychom o půl jedenácté skončili, protože pan generální ředitel a někteří naši kolegové, pan Gualtieri a myslím, že i Inge, eh, půjdou do výboru AFET, aby eh, tam hovořili o stejném tématu. Takže navrhuji, abychom zítra začali v 10 hodin eh, dokončením této výměny názoru k bodu 8 a poté přistoupíme k hlasování od 10.30 a na závěr probereme body Eh, od 17 eh, Kedal eh, Helga Triple tam zítra nemůže být v 11, proto navrhuji tento postup. Ano, Savalere? A jak to tedy bude zítra? Nebudeme mluvit o zprávě kolegyni Tripelové? Ano, ale až na závěr. Helga v nemůže být fyzicky přítomna dříve jak v 11 hodin. Já jakožto eh, předseda rozpočtového výboru jsem Helkou nahradil v dohodovacím řízení, ale eh, nebudu ji nahrazovat až do konce. Nejsem zpravodaj pro rozpočet parlamentu. Myslím si, že v rámci a v zájmu dobrého fungování naší instituce by to nebyl správný postup, takže nezlobte se, ale bude to tak. Děkuji. Uzavírám schůzi.